Well, good morning, colleagues. Dobrý den, kolegové. Ze zhora ta místnost vypadá úplně jinak než ze stola. Je to pěkné pro jednou takhle předsedat. Vítám vás na dnešní schůzi. A na úvod bych rád požádal Andráse Švába, který zastupuje zpravodaje, aby nám toto téma uvedl. Děkuji, pane, potřeba, eh, pane předsedo. Těší nás, že eh, skutečně máme podobnou konfiguraci jako včera, jenom že se role poněkud vyměnily. Vy jste předsedou. Budu se snažit eh, vám představit eh, to, o čem měl hovořit kolega Traskovský, ale budu hovořit v angličtině, tak abyste nemuseli být odkázáni na překlad. Tlumočení. Rava tady dnes nemůže být a rád bych to uvedl slovy, že nařízení představuje rámec, který má být přizpůsoben specifikům velkoobchodního trhu a má účinně zjišťovat zneužití trhu a navrhuje evropský přístup k otázce nekalých obchodních praktik, jako je třeba obchodování na základě informací, které získáte přímo z podniku. Ceny na velkoobchodním trhu určují ceny energie pro domácnosti a podniky v celé Evropské unii i mimo unii evropském hospodářském prostoru. Tyto trhy ovlivňují blahobyt občanů a konkurenceschopnost. Ovlivňují blahobyt občanů a konkurenceschopnost evropských energetických podniků. Rostoucí liberalizace trhů s elektřinou a plynem a přeshraniční povaha problému zneužívání trhu vyžadují celoevropskou koordinaci aby se také zjistila integrita evropských energetických trhů. A primární cíl tohoto nařízení je proto zajistit řádné fungování trhu s energií a zaručit spravedlivé ceny energie pro všechny uživatele energie. Opatření, která se tu navrhují, jsou především sledování trhu, aby se zjistily případy zneužití trhu. V tom případě je nutné zavést účinný systém sledování se včasným přístupem k úplným údajům o transakcích. A to náš zpravodaj vítá. On se domnívá, že kromě toho, abychom plně pochopili, k jakému vývoji dochází na těchto trzích agentury, a jedná se o agenturu pro spolupráci regulátorů v oblasti energetiky, agentura EISA by měla mít přístup ke všem příslušným údajům, včetně přímých bilaterálních smluv. Článek 13, a to je druhé navrhované opatření, navrhuje pokuty, které se vztahují, nebo nařízení v článku 13 předpokládá pokuty, které se vztahují na případy porušování pravidel. A podle zpravodaje tyto pokuty musí být účinné, proporcionální a odrazující. On navrhuje, že ve výpočtu těchto pokut je třeba zohlednit poškození spotřebitele protože vyšší ceny energie ovlivňují spotřebitele jak přímo, tak nepřímo. A třetí věc, na kterou se chce zaměřit, je úloha Evropské komise. Ta dostává pravomoc vytvářet aktiv přenesené pravomoci podle článku 5, 7, 16 a 17. A tady informace, které někdo získá, a také mm, na základě sběru údajů komise má v pravomoci přijímat tyto akty a využití těchto aktů by mělo odpovídat ustanovením nedávné dohody o praktickém uspořádání pro využití aktů v přenesené pravomoci. Tento postoj já zcela sdílím a on proto navrhuje, že při přípravě společných aktů v přenesené pravomoci má komise zajistit současné a včasné transpozice všech nebo předání všech dokumentů Evropskému parlamentu a radě. A kromě toho by nařízení mělo před, zavést prodloužení eh, lhuty pro podání nabídek na dva měsíce. To je zhruba asi všechno, co tady dnes Rafal chtěl dopoledne říct. Bohužel tady být nemůže a já jsem to rád udělala za něj. A těším se na velice zajímavou diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Andreasi. Mnohokrát děkuji. A nyní přejdeme na stínové zpravodaje. Za SAD je to pan Panceri, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji, za kterého hovořil pan Šváb. A on jistě mé informace sdělí panu zpravodaji. Děkuji vám za to, že se také pan zpravodaj spojil se stínovými zpravodaji již ve Štrasburku. Můj názor na tuto zprávu je ve skrze pozitivní. Naše obavy se spíše zabývají transparentností trhu a ochrany spotřebitele. Já si myslím, že musí platit to, že když jsou, ne, nejsou dodrženy pravidla, tak je třeba také očkodnit eh, spotřebitele. V části dvě jsou tady specifikovány tyto věci a co se týče vypracování aktů přenesené pravomoci, tak je zapotřebí eh, taky, abychom měli k dispozici odpovídající dokumenty. A co se týče transparentnosti, tak si myslím, že tato zpráva se ubírá správným směrem. Existují však ještě dva další body, které bychom měli posoudit a které bychom měli prohloubit. Prohloubit v tom směru, zda bychom je měli pojmout do zprávy. Prvním bodem je to, že sankce by měly být přizpůsobeny tak, aby byly srovnatelné pokud možno ve všech členských státech. A nelze, aby došlo k určitému shoppingu rizika, aby to riziko se přenášelo z jedné země na druhou, aby osoby si našli takovou zemi, ve které to riziko je nejmenší. A pak musíme mít na zřeteli také mikropodniky, které nemají takový velký velkou závažnost na trhu a tudíž bychom měli skutečně specificky odkázat v určitém článku na mikropodniky, protože i pro ty musí být tento trh zajištěn. Jinak je to zpráva velmi dobrá. Děkuji. Děkuji, pane Pancery, za Alte. Tady nikdo není zatím. Takže přejdeme na zelené. EKR. Dobře, pan Ashley Fox, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval panu Švábovi za jeho úvod a chtěl bych ho také požádat, aby poděkoval Rafalovi za návrh stanoviska. Máme velkou radost, že zaměřil pozornost na otázky spotřebitele v tomto nařízení. Já myslím, že takto můžeme v tomto výboru dodat další hodnotu ke konečné zprávě, kterou zpracuje výbor ITRE. Souhlasíme s hlavními cíly nařízení. Nařízení by mělo zamezit veškerému zneužívání trhu na velkou obchodním trhu s energií, aby byly ceny stanoveny na spravedlivé úrovni a potřebujeme také evropský přístup k této věci. Vzhledem k tomu, že obchodování s energií, výroba a spotřeba má stále více přeshraniční povahu. Souhlasíme se zpravodajem v tom, že nařízení by mělo pokrývat regulované i neregulované trhy a přímé transakce, takzvané OTC, OTC. obchodování dochází mimo eh, burzy a bez makléřů a neregulovaná činnost proto také musí spadat do pole působnosti tohoto nařízení. Příslušné orgány musí mít přístup ke všem příslušným informacím, včetně bilaterálních smluv v celé Unii. Také musíme zajistit, že spotřebitelé budou mít přístup k informacím, které potřebují oni, aby se mohli správně rozhodovat a aby měli důvěru v trhy. Právě spotřebitelé nakonec budou trpět, když budou ceny vyšší. A naše skupina souhlasí se zpravodajem v tom, že příslušné sankce by toto měly zohlednit a měly by se v nich odrážet i škody způsobené spotřebitelům. Zatím jsem se ještě nerozhodl, pokud jde o to, jestli stojí za to podpořit pozměňovací návrh číslo 8. Tady zpravodaj vyškrtl část textu, který původně navrhovala komise. A tady praxe odpovídá eh, akceptovaným tržním postupům, přestože se považují za nespravedlivé. To je dosti složitá oblast a musíme se nad tím ještě zamyslet. Jak říkám, já jsem si zatím ještě nevytvořil konečný názor, ale myslím si, že klíčová je transparentnost. A když stoupne transparentnost, bude stále jasnější, jestli se někdo chová nepřiměřeně, když se účastní manipulace na trhu. Takže, pane předsedo, na závěr bych řekl, že chci poděkovat ještě jednou zpravodaji a těším se na spolupráci i s ostatními stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, pane Foxy. A dalším stínovým zpravodajem pan Trianta Fidelis z Kue. Takže pan Trianta Fidelis ní přesedne na jinou židli a bude mluvit řecky. My jsme toho názoru, že nový návrh komise co se týče transparentnosti na energetickém trhu, je nesmírně zajímavou zprávou. Základní analýzou je zjištění toho, že je zapotřebí také se zabývat alternativní energetickými produkty, které procházejí buzovními systémy. Ale stávající systém má určité nedostatky ohledně předpisů a ohledně také transparentnosti. My jsme toho názoru, že energie by měla, doda- by měla být dodávána pro občany za přístupné ceny. A teď jde o to, aby jsme mohli sloučit eh, cíle občanů a cíle energetických trhů dochází neustále k nátlaku spekulativního charakteru na těchto trzích. Trhy nejsou vždy transparentní a stávají se ještě méně transparentnější v důsledku burzovní činností. Tudíž je zapotřebí učinit taková opatření, která by se vyvarovala zneužívání. Protože některá pravidla vedou ještě k většímu nebezpečí na trhu. Musíme provádět decentralizaci, musíme zesílit postavení spotřebitelné a musíme také zlepšit účinnost trhu. Co to znamená? Znamená to nižší náklady a samozřejmě také musíme pomyslet na to, že v Evropské unii existují zcela různorodé trhy. Na závěr bych se chtěl zmínit o postižích, o sankcích. Musí existovat eh, sankce, ale zároveň si musíme uvědomit, že energetický sektor eh, podléhá národním eh, vlivům a měli bychom mít také trhy pro dohled nad energií, které by byly účinné. Pan předseda. Vidím, že přišel pan Turmes za zelené, takže bych ho rád požádal, aby si vzal slovo. Prosím. Mnohokrát děkuji. Především bych rád poblahopřál panu Třaskovskému k jeho stanovisku. Myslím, že je dobře sestavené, zaměřuje se na ty věci, na které bychom se podle mě ve výboru IMKO měli zaměřit. A především vítám že poukazuje na to, že především jde o nestrukturované produkty OTC, což je zřejmě dnes největší problém na trhu. Je celá řada eh, transakcí a obchodování OTC a tento obchod je nestandardní, nestandardizovaný. A právě tady potřebujeme větší kontrolu a údaje se musí posílat na nějaké ústřední místo, třeba na ASA, aby mohl probíhat dohled. Také je velice důležité uvést, že pokud budou sankce, poškození spotřebitele musí být součástí výpočtu úrovně sankcí, protože manipulace s trhem někdy představuje miliony eur, které jdou z kapsy spotřebitele do kapsy obchodníka, který je schopen manipulovat s trhem. Takže já myslím, že sankce musí také zohlednit to poškození spotřebitele. A já myslím, že to jsou dva velice dobré body. A já myslím, že s většinou toho zbytku jsme spokojení a možná předložíme jeden nebo dva pozměvací návrhy, aby ty věci byly ještě konkrétnější. A jedna věc, kterou také vítám, je pozměvací návrh 18 Tam se posiluje vazba mezi ACE a ESMA. Jedním z problémů bude spolupráce mezi orgány dohledu pro trhy s energií a orgány dohledu pro finanční trhy. Ale my potřebujeme obojí. Některé podniky teď v podstatě říkají, že by měly spadat jenom pod jednu oblast ale já si myslím, že zvlášť u těch větších obchodníků, u větších energetických společností potřebujeme dohled. Jak pokud je o to, co dělají na trhu s energií, ale protože spousta tohoto obchodování se týká futures a derivátů, potřebujeme také dohled, pokud jde o jejich chování na finančním trhu. A v tomto ohledu ve věku IKT není problém, aby takovýto podnik posílal údaje ve stejné chvíli na EISA i na ESMA. Takže já si myslím, že tady neplatí ten argument obrovského množství nadměrné byrokracie. Není to jako někdy třeba před 40 lety, kdy někdo musel vyplňovat formulář na papíře. Teď se to všechno dá dělat standardním způsobem stisknete tlačítko a informace odejdou orgánům pro dohled. A já myslím, že v tomto ohledu je to jednoduché. Děkuji za toto stanovisko a blahopřeji. Děkuji, pane Turmesi. Vidím, že nikdo další se nehlásí o slovo, takže bych rád požádal zástupce komise, pana O'Briena, aby si vzal slovo. Prosím. Mr. Huber, okay. Yes. Je to pan Huber, prosím. Děkuji velice za zprávu a rovněž za pozitivní eh, vnímání našeho návrhu. Ano, vidíme ty záležitosti, jež jste ve své zprávě vyzvedl. Mnohé z toho už bylo probíráno jednak s členskými státy, jednak eh, s kolegy ve výboru ITRE. Konkrétně se zmiňujete a vítáte ACES, tedy agenturu pro spolupráci regulátorů s trhem s energií, aby tedy měli um, přehled a dostávali a zpřístupnili um, transakční údaje. Ano, my s tím počítáme. Přesně i ty transakce OTC, tak jak se zmínil pan Turmes, budou v tom zahrnuty. Um, ty sankce jak budou koncipovány. Ano, pracovní skupina při své práci si uvědomila, že je třeba to dále zharmonizovat, ta pravidla pro sankce a my čerpáme eh, z toho, co už vykonali kolegové, eh, kteří se zabývají energetickými trhy v rámci regulace finančních trhů. Oni rovněž i tam pokročili a oni už vlastně jsou dál v tom. Takže jestli se pečlivě začtete do našeho textu, tak my tam jasně odkazujeme v tom úvodním ustanovení 23 na to, že se vše bude držet v souladu se sankcemi, které se týkají finančních trhů a že to bude vlastně obdobné. Takže tím naznačujeme, že odhad škod bude odkazovat přímo na rovněž škody u spotřebitele. To je taková nová myšlenka, na to se zamyslíme. Aktiv přenesené pomoci. Ano, i to je naším jasným záměrem. Velice silně se držet toho společného chápání, tak jak se to mezi institucionálně dohodlo a budeme celý ten text, včetně úvodních ustanovení eh, z toho pohledu koncipovat. Ano, děkujeme velice za vaše přispění, jsou to zajímavé myšlenky. Děkuji, pane Hubere. Nyní prosím pana eh, zpravodaje, pana jeho představitele, pana Švába. Děkuji. Eh, já se velice rád, že slyším takové pozitivní eh, komentáře, ale eh, jednak eh, k tomu, co tam je, ale i k tomu, co pan Třaskovský s čím přišel. Myslím si, že na vnitřním trhu jsme se ještě nedostali tam, kam chceme být a proto návrhy komise, které vnímá tedy převážně pan zpravodaj v pozitivním smyslu, musí přispět k tomu, aby energetické trhy v celé Evropě byly nějakým způsobem pod kontrolou a proto si myslím, že na základě toho, co vypracoval pan Třaskovský, se na něčem shodneme a pak si to schválíme. Zatím nemohu říci kdy, ale vědí to stínový zpravodajové, ještě toho účastní. Děkuji. Děkuji rovněž. Jediné, co mi ještě zbývá, je oznámit eh, lhůtu pro pozměňovací návrhu 19. duben je to. A nyní už předávám slovo panu Malcolmu Harborovi. Děkuji velice, já si jenom tady vypnu eh, svůj eh, mobil, říká pan Harbar. Já si myslím, že tady pan Kreuzmann. no, eh, tak není a paní Turnau, ta se chystá, že nás opustí. Já si myslím, že si nejdřív musíme zjistit, kde máme pana Kreuzmana. Just let Mr. Kreutzmann have time to settle. Ano, dobře, takže počkáme, až se pan Kreutzmann usadí a pak začneme jeho položkou na pořadu jednání. Good. Let's now move on to uh, the next item. We're having a... Dobrá, tak přejdeme k dalšímu bodu. Máme tady velice pestré dopoledne. Tady se jedná o uh, stanovisko pro kulturní výbor, který se týká evropského kina v digitálním věku. A takovým eh, Panouškem kina je zcela zřejmě pan Kreutzmann, který přichází se stanoviskem. Pak tady máme paní Tun, paní Weiler, to jsou naši stínoví zpravodajové. Ano, včera jste byla tam, paní Weiler, dneska jste zase tady. Paní McClarkins, máme tady pana Foxe, který nám pokryje i kino. Výborně. Pan Salvini tady není. Paní Ruile tady není, ale ona přijde až nakonec, takže ona asi bude, obdrží cenu stínový zpravodaj roku, protože ta snad dělá do úplně všeho. Děkuji, pane předsedo, promiňte, my jsme zde měli indickou delegaci, takže jsem trochu spožděn. Já jsem je doprovázal. Ale já budu pokračovat německy už, protože budu hovořit o digitalizaci kina. V mém návrhu pro eh, stanovisko IMCO který se týká evropského kina ve věku digitalizace, bych chtěl nejdříve potrhnout, jak je významný tento sektor evropského kina z hlediska rozvoje digitálních technologií a tím pro růst a e, tvorbu pracovních míst. Není žádných pochyb, že digitalizace evropského kina bude e, méně nákladná a umožní lepší rozšíření přístupu k digitálnímu promítání širším vrstvám populace. Zároveň eh, posílí mezinárodní konkurenceschopnost evropského kina. A pro mě ústřední záležitost je, že zavádění digitálního formátu by neměla v žádném případě eh, ohrozit eh, místní standardy v členských zemích, jak obsahově, tak technicky. Proto musí odpovědní činitelé se soustředit na rozvoj kin, eh, který eh, nemohou eh, pokryt alternativními finančními prostředky, anebo které se nedají pokryt vůbec. Každopádně by se vše mělo dít co nejrychleji, tak aby se snižovaly náklady provozovatelů kin. Kromě toho vyzýváme členské státy, když podporují ze svých finančních prostředků um, tento sektor kin, aby se drželi příslušných pravidel, aby e, předcházeli e, ohrožení nebo e, narušování hospodářské soutěže. Komise by měla mít přesná vodítka a pokyny, ale zároveň by neměla příliš zasahovat do jakékoliv samostatné aktivity při podpoře tohoto druhu umění měla by tato technologie být eh, neutrální. Eh, ta technologie, vše by mělo být technologicky neutrální, čili žádný formát by neměl být upřednostňován před jiným a zároveň by to mělo zaručit udržitelnost investic, takže se musíme soustředit jednak na obchodní modely vlastníků kin a i distributorů. A kromě toho vyzýváme organizace provozovatele kin, aby si Eh, vzájemně dohodli kompatibilní, srovnatelný a eh, sjednocený eh, standard pro digitální promítání. Já už jsem se mezi tím dozvěděl, že existují takovéto formáty 2K, že už něco takového tady je a já to dám pak do přílohy a odkážu na Evropskou organizaci pro normy ESO, je to samozřejmě takový trochu kvázi monopol těch provozovatelů KIL, kteří si e, už vyvinuli takovýto digitální model. Na druhé straně e, musíme hlídat, aby nám neovládli e, trh. Ale na druhé straně, jestli už máme normu, která obecně už je rozšířena, tak proč ji nepodpořit, když to vede ke snižování nákladů? Takže to jsou moje návrhy. Děkuji, pane předsedající. Ano, děkuji vám, pane Kloncmane. Paní Tun, prosím. Děkuji vám. A rovněž děkuji za to, s čím pan Kreuzmann přišel. Je to velice zajímavá záležitost pro mě a já musím upřímně tedy uznat, že já jsem, mám takový osobní přístup. Já jsem v Malo, z Malopolska. To je moje volická oblast a tam je velice hustá síť kin, která opravdu proměňuje životy místních lidí, zejména v těch vzdálenějších oblastech. V září loňského roku jsem zde zorganizovala i konferenci o digitální budoucnosti evropských kin a tam právě ty závěry byly velice zajímavé a včetně i některých myšlenek, které nakonec jsou i ve vašem stanovisku zakotveny. Kromě toho bych ráda ještě potrhla jednu věc. Já jsem zároveň členkou kulturního výboru a Ráda bych upozornila na ten kulturní aspekt, ten by tady měl zaznít silněji, totiž kulturní dimenze evropského kina, protože to nám dává určitou šanci. To, že k filmům bude lepší přístup, bude to levnější a celkově to mohou být i jiné akce, samozřejmě zejména kulturní akce, například opery, slavné opery mohou být promítány i ve vzdálených nějakých eh, městech nebo lokalitách, a to v přímém přenosu. Dále fotbalové zápasy. A nebo 1. května, když bude beatifikován papež, tak mohou lidé mít přímý přístup k, takových, k takovým událostem, kde oni třeba sní, mají touhu se toho účastnit, ale z různých důvodů nemohou. A uvidí to u sebe, takže to má silný kulturní aspekt, protože takováto kina v malých eh, městečkách Eh, jsou eh, důležitými místy, kde se lidé prostě združují. Takový společenské místo je to tam, kde se moc toho neděje. Tedy myslím si, že stojí za to podpořit i finančně. A to je tedy jedna věc. Druhá věc, kterou bych ráda tady jakoby doplnila do toho stanoviska, je, všichni známe ten mediální program komise se nyní snaží eh, pro média na rok 2013 přijít s novým programem. Mnozí možná už slyšeli, že eh, sektor kin je eh, plný obav, protože uvažují o omezení toho programu. A já si říkám, jestli bychom tady nemohli zapsat i podporu pro další financování právě toho mediaprogramu, programu, protože to znamená, že se chceme soustředit na podporu malým kinům, na ehm, šíření eh, filmů, výrobu eh, filmů i digitálních kin. Děkuji. Děkuji. Já jsem si neuvědomil, že tady ve svém kruhu máme až takové odborníky, kteří se tak velice o to zajímají, paní Weiler. Děkuji, pane předsedo. Já nejsem opravdovou odbornicí jsem ale eh, fan, jsem fankou pro kino. Co se týče zprávy pana Krojcpana, tak se mě zdá být dobrou výchozí základnou pro naši diskuzi. Nicméně bych chtěla zdůraznit trošičku něco jiného. I v našem výboru bychom se měli zabývat touto tématikou nejen ve výboru pro okulturu, Měli bychom se zabývat sociálními dopady eh, kultury. Nejde o to, že se musíme zaměřit na dopad na inovaci a růst. To je jedna stránka, ale jde o to, abychom se zaměřili nejen na ty ohrožené zeměpisné oblasti. Já si myslím, že ten překlad ohrožené zemědělské oblasti není správný, protože vy myslíte asi skutečně venkovské oblasti. Ale nejen ve venkovských oblastech skomírají kina, i ve městech je program velmi omezený existují některá kina, která nejsou schopna profinancovat přeměnu na digitalizaci, což znamená, že se musíme také skutečně snažit zaměřit na malé a střední podniky, čili na ta malá kina, která jsou specializovaná a která si nemohou dovolit digitalizaci. A e, Evropská kina skutečně ukazují i evropská kina, což je dobré. A musíme říci, že evropský film, evropská kina jsou důležitým konkurenčním faktorem vůči americkým a azijským filmům. A my chceme u nás posílit právě tento kulturní rozměr. A pak mám ještě jednu otázku pod bodem 3, pane Krojcmane. Vy píšete, že byste chtěli zkrátit přechodnou fázi co eh, nejkratší. A co tím myslíte právě v těch venkovských oblastech, že ji chcete zkrátit na minimum? A vy se zmiňujete také o EFRA. Tady se nejedná pouze o strukturální fondy. EFRA byl důležitým kamenem vedle programu Media, který podporoval také malé poskytovatele EKIN, čili státní subvence ano, ale měli bychom skutečně také poukázat na velké úspěchy eh, EFRA. Pod bodem 6 jsem toho názoru, že ty standardy jsou v pořádku. Tady s vámi souhlasíme. Bude to také účelné i pro evropské eh, kino, protože Eh, nebylo by vhodné, abychom měli tři různé standardy. Je třeba je sjednotit. A je tam potom pár takových malých eh, změn, ale to základní spočívá na výboru kult. Děkuji. Thank you very much. Uh, now. Děkuji. Pan Fox? Chcete tady hovořit jménem pana McLarkena? Ano, děkuji, pane předsedo. A právě jménem pana McClarkina bych rád poděkoval panu Krojcmanovi za jeho práci na tomto stanovisku. Zejména, ehm, že trochu jinak tady rozkládá ten důraz než paní Weilerová. Paní Weilerová hovoří hlavně o sociálním a kulturním aspektu, ale právě k tomu slouží kulturní výbor. A náš výbor se musí soustředit na ten aspekt, jež souvisí s vnitřním trhem a ochranou spotřebitele. Ono tady je vždy takové nebezpečí, když se něco opuncuje jako kulturně hodnotné, tak najednou je to taková záminka pro vlády členských států, aby eh, na potom začali házet dotacemi. Ale my musíme chránit rovněž daňové poplatníky. A já jsem velice vděčen panu Krojcmanovi za bod číslo čtyři. Já si myslím, že Evropská unie by opravdu měla si vzít odstup od dotování filmů a takových různých záležitostí. To je nejlépe ponechat členským státům. A úloha komise by měla spočívat v tom, co zde popisuje pan Krojcman čím méně zde dělá eh, Evropská unie, tím lépe. Musíme právě zajistit, aby trh byl neutrální z technologického pohledu, aby eh, byl teda eh, normalizován a jinak už udělat krok zpět. Takže já jsem velice vděčný panu Krojcmanovi za ten čtvrtý odstavec. Thank you very much. Děkuji velice. Pane Tantifilidis. Ne? Anyone else want to, uh... Ještě někdo? Paní Tun ještě něco se chce k něčemu ještě jednou vyjádřit? Ano, samozřejmě, prosím. Já se omlouvám, ale tady já bych to tak přísně neoddělovala. Kulturu, sociální věci a hospodářství. Protože ta změna, možná, co se hovoří tady, ohrožené oblasti, endangered area, s tím asi máte v praxi na mysli venkov, vzdálené oblasti, ale totiž pokud se tam nic neděje kulturně, tak i to hospodářství se nehýbe. Pokud někoho nepobídneme, pokud eh, tam nejsou žádné kulturní akce, které by to zatraktivnily pro někoho, aby tam žil, tak se nehýbe ani hospodářství. My všichni dobře víme, že ten ekonomický hospodářský náboj v mnohých městech velice silně závisí od kultury. Kde je kultura, tam se rozvíjí hospodářství. To je prokázáno mnohými studiemi a proto rozvoj digitálních kin je poměrně levný, není nákladný a zároveň zlepšuje sociální sítě, zlepšuje rozvoj um, hospodářství. Já vás zvu do své volební oblasti, abyste se o tom přesvědčili v praxi. Je to opravdu důležitá věc. Ono to totiž mění dynamiku celého rozvoje. Good. Um, just perhaps a, a comment from me that... Ještě taková praktická připomínka z mé strany, rovněž co by stínového zpravodaje. Já jsem to sledoval a i tu digitalizaci. Já si myslím, že to, když pan Kreuzmann hovoří o standardizaci, tak je opravdu velice důležitý. To je uh, v rámci našich takových široce pojatých pravomocích. Ale zároveň technologie se neustále vyvíjí v té oblasti a náklady budou klesat dále. Například jsme už viděli, tady se pan předseda mluvá eh, tu explozi, malou tedy explozi, která je vlastně recyklováním něčeho, tady paní místo předsedkyně. Například promítačky sice jsou to promítačky, ale ty už jsou velice levné. Tady je silná korelace mezi objemem výroby a přístupností této technologie, dostupností tedy. A to tady si myslím, že pan Klicman právě zmiňuje. Totiž další etapa té technologie. Ti z vás, kteří už navštívili kino, to kino třírozměrné, tak vědí, že lidé už si zvykají na velké obrazovky i doma. I televizní přístroje, například eh, ty televize HD, už jsou stále dostupnější, tak pak ta zkušenost jít do kina a mít před sebou velkou obrazovku a právě to třírozměrné promítání, to je, musí být ten krok dál, kupředu. Na druhé straně, když hovoříme o dostupnosti kin v různých vzdálených oblastech, no, může se stát, že vlastně už i technologie televizního vysílání umožní, že se může promítat eh, téměř všude. A možná tam dojde k takovému kříženému efektu. Možná ta domácí kina budou vhodnější pro malá um, publika. A dokonce už máme i zkušenosti s mobilními kiny, které v létě objíždějí eh, města a vesnice a tam, kde je hezky, tak se to ukázalo jako velice populární, protože to je taková společenská příležitost pro mnohé obyvatele v těch oblastech tedy i v ostatních eh, aspektech. Eh, digitální a televizní technologie bude přicházet s takovou eh, různorodou nabídkou, přístup k trhu bude lepší a bude nabízet lidem možnost provozovat v malém a přitom kvalitněji různé věci, které předtím nebyly dostupné. Takže já jsem po straně těch, kteří se tady nechtějí pouštět do nějakých těžkých řešení. Spíše se musíme snažit vybízet k diverzitě, protože to je taková mm, věc, která eh, je opravdu slibná. Dobrá. Pan Sotiros, říkám to dobře, z komise? Vyjádříte se k tomu? jako odpovědný představitel komise a pak ještě dám slovo panu Krojcmanovi. Děkuji, pane předsedo. Komise by ráda poděkovala panu zpravodaji a výboru IMCO za pozitivní přístup k této záležitosti a rovněž za užitečné podněty. My je plně sdílíme a opravdu i pro kulturní výbor budou užitečná. Já pouze pár minutách se snaži, budu se snažit vám aktualizovat situaci. Komise chce rozjet novo, nový program pro podporu digitalizace. V nejbližších týdnech zveřejníme eh, návrh v rámci programu Media 2007 a tam jsme tam počítáme s dvěmi miliony eur na letošní rok v rámci toho programu. A co se týče eh, toho, co čím se budou zabývat lidé, kteří eh, pracují v sektoru kin a snížení programu, media program. Víte, že tomu tak není. Komise už prostřednictvím, tedy sám eh, pan předseda Baroso, vyjádřil eh, záměr několik pouze ten program udržet ve stávajícím rámci, ale dokonce ho i posílit. Thank you. Uh, thank you Děkuji a děkuji všem, kdo se přispěli do diskuze. Pane Krojcmane, mám projít ten časový plán, který mám tady, abychom si to prověřili? A pak byste to možná mohli uzavřít. Takže já myslím, že už máme váš návrh zprávy. Do 5. května se předkládají pozměňovací návrhy, posuzovat se budou a hlasovat v tomto výboru budeme 25. května a výbor pro kulturu o tom bude hlasovat 15. června. Spravodajem je tam pan Boris a na plenárku to půjde 4. července. Já myslím, že tak je to správně. Takže chcete to ještě trošku zhrnout? Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny podněty, které se mě dostalo. My všichni známe, že prostě e, jsme omezeni, co se týče počtu řádek, e, takže můžeme ty vaše podněty dát pouze do pozměňovacích návrhů. Eh, paní kolegyně Weil měla anglický eh, text a tam se jedná o venkovské oblasti. Já jsem se vždycky snažil skutečně se zaměřit na pomoc právě těmto kinům ve venkovských oblastech. Čili jde o to, aby tato eh, kina byla určitým záměrem pro kulturní příležitosti. A otázka zní, a tady se obracím na pana Foxe, jde o to, aby ty velké, velcí distributoři, kteří jsou schopni financovat tato kina, tak je financují pomocí poplatků. Ale pro ně je to zajímavý pouze tehdy, když se nachází ve velkých městských centrech. Ale nám jde o to, aby došlo k digitalizaci také na venkově ale jde o to, že nejde pouze o digitalizaci kina, ale jde o přenášení velkých zajímavých událostí. Za A jsou důležité standardy, normy, ale my nechceme mít monopolizace, my chceme mít otevřený trh ale zároveň chceme mít eh, také tu možnost, aby jednotlivé zemské vlády měly možnost poskytnout podporu. Nevždy to musí být ohromné prostředky a pan předseda to sám řekl. Budoucnost patří 3D a tudíž digitalizace je nesmírně důležitá. Jistě dostanu ještě některé doplňovací návrhy a taky mě těší to, co řekla komise ohledně podpory. Děkuji komisi. Well, thank you very much. No, Mnohokrát děkuji, pane Krojcmane. Já myslím, že dnes nás vysílají na internetu, ale zatím ne ve 3D. V každém případě, než budeme hlasovat, přeji dobré dopoledne všem, kdo se nás nás sledují. Eh, navrhuji, že bychom začali hlasovat přesně v 10 hodin, takže si uděláme kratičkou přestávku, než se všichni usadí, než si vyplníte seznamy pro hlasování a pak v 10 hodin začneme. A pak mám také několik oznámení, než budeme hlasovat. Uh, Mohl bych přivítat všechny, kdo přišli na dnešní hlasování. Prosím o klid. Pokud si připravujete seznamy pro hlasování, udělejte si to mimo místnost. Je to velice malá místnost, takže bývá hodně hlučná. Než zahájíme hlasování, já jsem si říkal, že je tady dost lidí a proto bych nejdřív eh, udělal několik stručných oznámení, zvlášť pokud jde o výsledky zasedání koordinátorů ze včerejška. Ale než to udělám, chtěl bych vás informovat o tom, že někteří z vás už to slyšeli včera, ale klid prosím. Prosím. Je to velice malá místnost. Takže pokud si chcete povídat, opustte sál. Je tady velice nízký strop a opravdu to ruší. Já jsem byl v pondělí v Oslu. Setkal jsem se tam se čtyřmi ministry z norské vlády, včetně ministra pro obchod, který má eh, celkovou odpovědnost za záležitosti vnitřního trhu. A také jsem se účastnil zahájovacího zasedání společného výboru, parlamentního výboru pro evropský hospodářský prostor. A chtěl jsem členy informovat o tom, že práce, které se věnujeme my v oblasti vnitřního trhu, se zapojením našich norských parlamentních partnerů, ministrů a dalších zájmových skupin z Norska, byla vysoce oceněna. A já si myslím, že norská vláda se domnívá, že je velice dobré, že tento výbor, který má celkovou odpovědnost za záležitosti vnitřního trhu, také citlivě přistupuje k tomu, že Norsko je velice aktivním účastníkem a partnerem na vnitřním trhu. A chtěla jsem vám jenom říct, že k tomu došlo, protože jsem se říkal, že asi budete chtít vědět, jak ta práce pokračuje. A chci především poděkovat panu Třaskovskému. Já vím, že on tady dnes není, protože on se účastní zbývající části společného parlamentního zasedání ve Špicburku. Mě tam také zvali, ale nepodařilo se to. Chtěl jsem být také tady dnes dopoledne na hlasování. Nicméně on jel do nejsevernější části Evropské unie projednat otázky vnitřního trhu naším jménem. také s paní Štalerovou, ta je také velice aktivní účastnicí. A já jsem pozval ministra pro obchod a průmysl z Norska, na, aby pan Giske, pana Giskeho, aby na příští návštěvě Bruselu přišel do našeho výboru a odpověděl na vaše dotazy. Já myslím, že s tím asi budete souhlasit, protože on by rozhodně přivítal příležitost popovídat si s vámi přímo. Eh, tolik tedy eh, program návštěv. Ještě k klíčovým rozhodním koordinátorům ze včerejška řeknu vám ty hlavní věci. Členové jako obvykle dostanou písemnou verzi konečných rozhodnutí. My jsme rozdělili několik zpráv, především ke stanoviskům. Budeme mít legislativní stanovisko pro výbor EKON k návrhu o společném konsolidovaném podnikovém daňovém základu to je snad nejdelší název, to bude dostane skupina Aldi. Je tady také důležitý nový návrh o úvěrových dohodách nebo slova, které se e, týkají ubytovacích zařízení nebo bytů, domů, neboli e, bude to směrnice o hypotékách. A pak budeme mít ještě stanovisko o aspektech spotřebitelů. To bude dělat skupina ELS. A u alternativního řešení sporů, to je také stanovisko v rámci posílené spolupráce s Výborem pro právní záležitosti. U spotřebitelských aspektů to dostane skupina ALDE. Na cestě k soudržnému evropskému přístupu ke kolektivním žalobám, to je další důležitý projekt. To uděláme ve spolupráci s Výborem pro právní záležitosti a Výborem Econ a stanovisko dostává SAD. Budoucnost DPH to udělá ELS a evropský rozměr ve sportu to také dostává ELS. To jsou ty hlavní věci. Koordinátoři se dohodli na eh, provizorním programu veřejných slyšení s tím, že to musím ještě posoudit, protože nás čeká hodně práce. Ale nejdůležitější je slyšení o veřejných zakázkách. Paní Juríle to bude mít na starosti a to bude 24. května. A také máme návrh programu. Můžete k tomu přispět. Na další tři slyšení a termín ještě potvrdíme, se týkají vzájemného hodnocení směrnice o službách, to je paní Hanslik, onlineové hazardní hry a modernizované clo nebo celní postupy na vnitřním trhu. Budeme mít delegaci z výboru, která pojede do Polska 17. a 19. května Máme výbornou podporu od polských kolegů, ale myslím, že bychom uvítali ještě další kolegy z dalších zemí, kteří by se také připojili. A dvě další věci, především pokud je o komitologii. Dohodli jsme se, že nebudeme proti důležité směrnici eh, oblasti komitologie. Jedna se týká schvalování typů motorových vozidel, ale především chci veřejně upozornit na to, že komise teď uzavřela dohodu o bezpečnostních požadavcích na žaluzie. Já myslím, že to byla důležitá bezpečnostní záležitost, zvlášť pro malé děti. Komise se o to zajímala a to už teď bylo schváleno. Takže teď máme oficiální bezpečnostní požadavky, které je třeba naplnit podle evropských norem z hlediska bezpečnosti žaluzí. A vynechal jsem zřejmě tu nejdůležitější věc. Koordinátoři se dohodli, že začnou vyjednávat s radou a pokusí se zajistit dohodu v prvním čtení o směrnici o právech spotřebitele a první trialog byl včera večer. Byl tam zpravodaj a stínový zpravodajové a já myslím, že jsme udělali první kroky snad směrem dosažení nějakého řešení a výbor se zhruba dohodl, jak bude vypadat naše vyjednávací strategie. Rada ji teď zvažuje a vyjednávání bude pokračovat v nadcházejících týdnech. A také jsme měli neformální trialog, několik neformálních trialogů o označování textilí, to je zpráva pana Manderse a já myslím, že jsme také udělali velký pokrok včera večer, ale počkáme si na konečné rozhodnutí. Tím se tady e, eh, dostáváme na konec těch aktuálních informací o hlavních věcech. Máte nějaké otázky? Ne, dobře, takže přejdeme k hlasování. Máme tady několik stanovisek, která si dnes dopoledne musíme projít. První z nich se týká našeho stanoviska pro výbor Envy a jde o změnu nařízení o fosfátech a složeninách fosfátů. Spravodajem pan Tarabela. Chcete říct několik slov, než budeme hlasovat? Merci, Monsieur le Président. tout d'abord, je voulais euh, en quelques mots. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl uh, poděkovat sekretariát IMCO a hlavně Julie Varna za velmi intenzivní práci. Zároveň zdravím konstrukt, vítám konstruktivního ducha paní Sartory Rule, pana Kreutzmana a Foxe. Podařila se nám skutečně uh, provést dobrou práci, kterou schrnu ve čtyřech bodech. Za prvé, se všemi politickými skupinami se nám podařilo dohodu formou, docílit dohody formou kompromisu týkajících se fosforečňanů a sloučenin fosforu a detergenty. A za druhé je třeba provádět kontrolu toho, do jaké míry negativně ovlivňují eh, podniky vyrábějící tyto výrobky životní prostředí. A co se týče eh, pozměňovacího návrhy 3, který zakazuje přidávání fosforu do pracích prostředků. Tady jsme se dohodli s jednotlivými skupinami, abychom měli maximální hodnotu 0,5 eh, gramů. Já si myslím, že skutečně se nám podaří eh, sofáty, fosfáty vyloučit a budeme se snažit eh, postupovat tímto eh, způsobem. Co se týče jedenáctka, to jsou detergenty v pracích prostředcích. Tady jsme se dohodli s paní Rüle, ale v současné době zákaz fosfátů v pracích prostředcích eh, nebude asi možný, protože zatím nemáme žádnou účinnou alternativu. V roce 2014 eh, dojde ke zprávě komise, která rozhodne potom, jakým způsobem postupovat, ale v tomto okamžiku nemáme žádnou uspokojící náhradu těchto detergentů v pracích prostředcích. E, jinak by bylo zapotřebí skutečně asi zvýšit teplotu anebo čas praní, tak abychom docílili podobného výsledku. Tolik, e, pane předsedo, e, před hlasování můj názor. Děkuji. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane Tarabelo. A navrhuji, že přejdeme rovnou k hlasování. Prověříme si počty. Uvidíme, jestli potřebujeme používat hlasovací karty. Nicméně budu žádat o hlasování pomocí karty, jenom když to bude natěsno. Pan Šváb a paní Gepardová nám mohou dát rychle najevo, jak to vypadá, a případně můžeme přijít k elektronickému hlasování. Takže pozměňovací návrh 23, článek 1, hlasujeme, kdo je pro, proti, Přijato. Článek 2, návrh 4 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 24 pana Kreutzmana a ostatních. Kdo je pro? Proti? Přijat. Přejdeme na článek 4a. Ústní pozměňovací návrh, máte ho seznamu prohlasování, to návrh zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijat. Takže šestka padá, 25. O tom se nebude hlasovat, to závisí na dalším hlasování. 26, kde zase s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaj, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď přejdeme na návrh 7 zpravodaje, kde je pro, proti, přijat. Osmička, kde je pro, proti, přijat. Devítka. Kdo je pro? Proti? Přijat. Teď článek 14. Návrh 27 byl stažen, takže přejdeme na desítku. Zpravodaj, kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 28, paní Rýle, kdo je pro? Proti? Zamítnut. A proto přejdeme na návrh 29. Tady máme oddělené hlasování. Máte to uvedeno v seznamu pro hlasování. Takže hlasujeme o části 1. Část 1 byla stažena, omlouvám se. Část 1 byla stažena, takže přejdeme rovnou na část 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže teď budeme hlasovat o jedenáctce. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Přijato. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pětka s ústním pozměňovacím návrhem, který tam vidíte, kdo je pro? Proti? Přijato. A teď jsme u příloh 32 paní Rile. Hlasujeme. Hlasujeme o návrhu paní Rile. Hlasování je ukončeno. Návrh byl zamítnut. Takže teď přejdeme na 33. Pana Krojcmana, kdo je pro? Proti? Přijato. A teď přecházíme na kompromisní návrh 1 u přílohy 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. Takže teď přejdeme na úvodní ustanovení rovnou. Takže úvodní ustanovení 1 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Přijato. Čtrnáctka. Kdo je pro? Čtrnáctka. Kdo je pro? Proti. Přijato. Patnáctka. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Šestnáctka. Úvodní ustanovení 2 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Přijato. Sedmnáctka. Paní Rile. Sedmnáctka. Paní Rile. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Přijato. 19. Paní Rýle. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 20. Pane Foxe a ostatních. Kdo je pro? Proti? Přijato. 21. Kdo je pro? Proti? Také přijato. Trojka zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato. A dva dvacítka. Kdo je pro? Proti? Také přijato. A myslím, že teď budeme elektronicky hlasovat to závěrečné hlasování o celé zprávě, takže hlasujeme o konečné verzi stanoviska. Hlasování je uzavřeno. Přijato 37, pardon, 32 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme panu Tarabelovi. We now move to, um... A teď přecházíme We now move to the next opinion. Teď přecházíme k dalšímu stanovisku, které se týká návrhu systému pojištění vkladů. Paní Rojtová je naše zpravodajka. Chcete něco říct na úvod? Chcete nám něco ještě říct před hlasováním? Paní Rojtová. Já bych chtěla samozřejmě poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci. Navrženo bylo 82 pozměňovacích návrhů. Do poslední chvíle jsem usilovala o dohodu o kompromisech, protože považuji za důležité, aby stanovisko podporu. Takže máme 13 kompromisních a jeden ústní pozměňovací návrh, které poskytnou vyšší ochranu pro spotřebitele a zlepší důvěru v unijní finanční trh pro finanční krizi. Eh, nevím, jestli je čas na to, abych vysvětlila eh, obsah těch kompromisních návrhů. Eh, v každém případě chci jenom podotknout, že docházelo během posledního dne ještě k návrhům ze strany socialistů, které vyústily v mm, změnu, která není ve vašich materiálech a paní Gebhardt je připravená vysvětlit text kompromisu číslo 14 já podporuji tuto změnu, myslím, že to technické vylepšení. Eh, Shall we perhaps discuss... Možná to projdeme, až budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. To bude ten správný okamžik a já pak požádám paní Gepardovou, aby nám to vysvětlila těsně předtím, že to budeme hlasovat. Souhlasíte s tím? Dobře, takže budeme hlasovat. Takže pozměňovací návrh 40, článek 2. Kdo je pro, proti, Přijato. Pozměňující návrh 7 byl stažen, tedy 41 zpravodajky, kdo je pro, proti, schváleno, přijato. Osmička. A tam je ta odpovídající část, která je na hlasovacím seznamu, kdo je pro, proti. Přijato. Další část byla stažena a nyní kompromisní návrh 1. To je pro. Proti? Přijato. Tím pádem přecházíme k článku 45 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodajky. Ten je na zadní straně hlasovacího seznamu, kde pro, proti, přijato. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 10 zpravodajky, kde pro, proti, schváleno. 46 paní Stajlerovek, pro, proti, přijato rovněž. A nyní kompromisní návrh 2 a odpovídající vodní ustanovení. To je jedná se společně. Kdo je pro oba? Proti? To je zcela jasně přijato. 49, paní Stajlek. Pozměňující nám zahojí hlasování. 49, hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A ukazuje se zamítnut. 29 eh, proti 10. 50 paní Stajal, kde pro? Proti? Přijato? Kompromis 3. Kde pro? Proti? Rovněž přijat. Takže přecházíme přímo k poslanec návrhu 59. Kde pro? Proti? Zamítnout. 60, paní Stajlerové, kde pro? Stažen, byl stažen, ozývá se z pléna. Aha, 60 byla stažena, takže 61. Dobrá, kde pro? Proti. Přijat. Aha, dobrá. Paní Gepardová, nyní kde 14. Děkuji, pane předsedo. To je to, o čem hovořila paní Rojtová. Je to ústní pozměňovací návrh. Tady se jedná o změnu v poslední části tady je na místo Such Protection for tady se říká bankovní instituce, které operují pod vícero obchodními názvy, aby to bylo zcela jasné, protože ta předchozí formulace byla poněkud matoucí. Takže jsme se dohodli na společném postupu s paní Rojtovou a všechny ostatní frakce s tím také souhlasily, alespoň pokud se nemýlím. Děkuji. Uh, so this is, uh... Dobrá, takže to máme ústní pozměňující návrh. Je to vlastně na hlasovacím seznamu, nebo bych to měl přečíst? Dobrá, takže pozměňující návrh na posledním listu vašeho hlasovního seznamu, alespoň já to tady mám, kde se říká. Já to prostě přečtu, aby všichni věděli, o čem hlasují. Um, úvěrové instituce v členských státech, které to ustanovení zavádějí, nemohou eh, ve svých pobočkách eh, toto zavést, pokud eh, pobočky působí pod různými názvy. Názvy na kompromisního návrhu paní Rojtové. Takže myslím, že to všichni přijali, takže hlasujeme o 14, kde pro, proti. Přijat. Dobrá. Tím přecházíme ke čtyřce, kde pro, proti. Přijat čímž přecházíme a tady já se domnívám, že 15 byla rovněž stažena, že jo. Takže 64 paní Styler. zahajuje hlasování o pozměnit návrh paní Stajerové. Hlasujte prosím o 64. Končím hlasování. Zamítnuto. Přecházíme k 65. To je pro, proti, Zamítnut. 66, to je pro. Proti. Rovněž zamítnut. Článek 9, poslanec návrh 67, to je pro. Tady eh, budeme hlasovat elektronicky o 67, to je pan Šváb. Končím hlasování. Eh, ten schválen 22 proti 15. 16 O ní se nehlasuje. 68 paní zpravodajky, kde pro? 68 ověříme elektronicky. Končím hlasování. Schválen 19 k 17 hlasům. 69 o tom se nehlasujete, pouze jazyková změna. 70. Zahajujeme hlasování o 70. Končím hlasování. Přijato. Sedmnáctka a ta odpovídající část. Zahajuji hlasování elektronicky. Hlasujte nyní. První část. Končím hlasování. Rovněž přijat. Pozměňovací návrh 17, druhá část, ta už je pokryta kompromisem. A přecházíme k 18. paní Rojtové. Zahajuji hlasování u 18. Končím hlasování. Schváleno. Přijato. A přecházíme k 1.70 pana Švába. Hlasujte elektronicky. Končíme hlasování. Rovněž přijat přecházíme k 19. paní zpravodajky. Zahajuji hlasování o 19. Končím hlasování. Rovněž přijat. Kompromis 6. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Přijat. dvacítka paní zpravodajky. dvacítka paní Rojtové. Paní Gepardová. Tady prosíme o oddělené hlasování, protože ta druhá část je ta část, která začíná "In that case, depositor should be a tak dále. And with all Äh, což znamená, že tady chceme mít oddělené hlasování. Äh, té v první části je zavedení slova sufficient. My jsme proto, aby tam bylo doplněno slovo äh, sufficient, což znamená dostačující. A jsme pro tu druhou část. Hey, um, technically... Dobrá technického pohledu jste to do lhůty pro oddělené hlasování nepředložili ten návrh, ale pokud to ostatní frakce připustí, tak i já to povolím. Nevidím námitek, tak navrhuji, abychom hlasovali o celém textu, kromě slovíčka sufficient a o něm se pak bude hlasovat odděleně. Takže první část bez sufficient, kdo je pro. Celý text tedy. A celý text bez slovíčka sufficient. Končím hlasování. Trochu pomalu nám to jde. Takže schváleno. A nyní hlasujeme o slově sufficient. Paní Gepardová mimo mikrofon. I split it the, no, well, we should put words on the word sufficient. Okay, well, it's all right. It was, it was carried anyway. All right, the vote to i tak bylo přijato. Tedy hlasujeme o slovu sufficient, ať je to tedy dostatečné, tedy sufficient nebo ne, tak o tom hlasujeme. The vote is closed. Zavírám hlasování a schváleno. A přecházíme ke kompromisu 12. je pro? Proti? Přijat. Pak tady máme pozměňovací návrh 23. Pro? Proti? Přijat. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Rovněž přijat. Pak přecházíme k 76. Paní Stále. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Přijat. A přílohy. 26, paní zpravodajky. 26 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27 zpravodajky. Otvírám hlasování. Zavírám hlasování. Přijato. 28. To je pro, proti. Přijato. 29. Pro, proti. Přijato. 77 odpadá. 30 se nehlasuje. 78 paní Styler a odpovídající část. Kde pro? Proti? Přijato. 78 odpovídající část odpadá. Takže už jsme u 31. Paní Rojta, kdo je pro? Proti. Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Přijato. Poslanec na 33, paní Rojtovi jde pro? Proti? Přijato. 34, paní Rojtové, pro? Proti? Přijato. 82 odpadá. 35, paní Stájel, jde pro? Proti? Přijato. Eh, poslanec návrh 1, paní Rojtové, pro? Proti? Přijato. Kompromis 9. Jde pro? Proti? Jasně přijato. Kompromis 10, kde tedy zcela jasně přijat. <laughs> Ne, je někdo proti ne. Tedy eh, úvodní ustanovení 32, což je pozměňující návrh 5. Zahajujeme hlasování elektronicky. Uzavírám hlasování. To je přijato. Šestka. Zahajuji hlasování. Hlasujte o šestce, prosím. A ukončíme hlasování. Rovněž přijato. A konečně u pozměňovací návrh 39 pana Šmita, kdo je pro? Eh, přijato. Takže konečné hlasování. To provedeme elektronicky, abychom to měli záznamu, tedy hlasujte o celém stanovisku. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Ano, 34 jsou pro, nikdo není proti. Tři se zdrželi. Děkujeme paní Rojtové za skvělou práci. Asistentu Jiřimu Jirzovi. Right. Um, we move on now to um, my turn přecházíme k mým dvěma stanoviskům a já tomu budu předsedat a zároveň vás jimi budu provádět, jestli vám to nevadí. Na začátek teda snad probereme krátce ty pozměňovací návrhy. Nejdříve chci poděkovat mému stínovému zpravodaji. Já jsem přijal většinu um, těch pozměňovacích návrhů od stínu, protože oni opravdu obohatili to stanovisko. Jenom v několika málo věcech jsem nesouhlasil, ale ty kompromisy, i když ne všichni s nimi souhlasí, tak jsme k nimi dospěli a já si myslím, že eh, celkem to stanovisko doufám schválíte, přijmete, tady už k tomu není co dodat, takže přejdeme k hlasování. Eh, jednička pana Grega, kdo je pro, proti, eh, schváleno. Kompromis jeden, kdo je pro, proti, přijato. Proto Čtyřka, um, paní Korace pro, proti, přijato. Pětka, paní Weisgerbrové pro, proti, přijato. Kompromis dvě, to pro, proti, přijato. A pak desítka, kdo je pro, proti, přijato. Jednič, jedenáctka, kde pro, proti, a z toho bude nový odstavec. To jsme se tady dohodli s panem Dekamposem. Kompromis 3, kde je pro, proti, přijato. Přicházíme k 13. Paní Vajskar, pro, kde pro, proti, přijato. A 14. kde pro, proti, přijato. 15. Hlasujeme elektronicky. To je poznačená paní Dion. A končíme hlasování. Zamítnut. 16. pana Grecha. To je pro? Proti? Přijat. 17. Kde pro? Proti? Přijata. 18. Kde pro? Proti? Přijata. 19. Pro? Proti? Přijata. Takže ano, já jsem souhlasil, že to bude přesunuto do odstavce 3. 20. Paní Korhol jde pro, proti, přijato. 21. Paní Weisgerberová jde pro, proti, přijata. 22 s, ozměňo, s ústním pozměňovacím návrhem, který tam na tom hlasovacím seznamu máte, kde pro, proti, přijato. Pak 220. odpadá, 23, kde pro, proti, přijata. 24, kde pro, proti, přijat. 25, kde pro, proti, přijat. 26, pro, proti, přijat. Dobrá. Děkuji všem a rovněž stínům a nyní své vlastní stanovisko předkládám k hlasování. Hlasujte prosím elektronicky. Uzavírám hlasování. Děkuji za takto přesvědčivou podporu mému stanovisku. Výborně tedy, teď už jen zbývá to obhájit u výboru pro průmysl. A přecházíme k tomu druhému stanovisku. To je strategie obchodní pro Evropu 2020. To už tady bylo složitější. Já jsem nebyl schopen přijmout některé pozměňovací návrhy, protože tam jsme politicky dospěli k určitému rozdílu, takže budeme o nich hlasovat. Ale obecně si myslím, že u těch kompromisů jsme dospěli k takovému široce pojatému vzájemnému souhlasu budeme procházet tím. Vím, že zelení chtějí předložit ústní pozměňující návrh, ale to bude záviset na tom, zda to ostatní politické skupiny budou akceptovat. Ano. Um, in der Abstimmungsliste der Änderungsantrag des Kollegen Olle Schmidt. Já jsem se jenom divil, že v té, mm, u toho Ole Schmidta tam, když se hovoří o tom proces odstranit zbývající překážky u vnitřního trhu. Proč eh, chcete o této formulaci hlasovat? Já nejsem vůbec proti tomu jako takovému, jen chci připomenout, že to je zpráva o eh, obchodní politice Evropy 2020 a komise nám to zaslala, týká se to externí eh, politiky o obchodu. A já jsem takový purista u stanoviska. Já si myslím, že to by opravdu měl být pouze stanovisko k tomu tématu, k němuž se vyjadřujeme. A i když já zcela souhlasím s pocity pana Šmita, tady si myslím, že on konstatuje zjevnou věc a že to tady nemusí být, když se to týká strategie Evropy 2020. Takže tady nejde o to. Já jsem doufal, že to pan Šmit stáhne a tím bychom eh, mu ušetřili takový ten eh, trapný pocit, ale doufám, že se e, zdržíme hlasování a pak se to nebude muset řešit. Stejně tak u té devítky. On tady přichází se zajímavými nápady u amerického leteckého e, trhu, ale to se vůbec e, nestalo nikdy součástí Evropy 2020, takže já jako váš jsem vždy zasvěcen maximální kvalitě a stanoviska nemají být příležitostmi k tomu, že se ověsí jako vánoční stromeček ostatními záležitostmi. Takže já jsem přísný u, u některých ostatních rovněž. Ale pokud teda pan Schmidt trvá na tom, že se má o jeho pozměnci návrh hlasovat, tak eh, nevím, jestli to jeho tedy výbor, za to podpoří. Pane Šmite. No, pane předsedo. Ano, přesvědčivě se tady snažíte argumentovat. Souhlasím. Já s tím problém nebudu mít a nějak odepřít váš argument, to už by pro mě problém byl. Takže já se budu držet vaší rady a doufám, že na mě budete hodný. Já jsem vždy na vás hodný, pane Šmite, protože já jsem velice rád, že se tady takto angažujete v našem výboru. Paní Ele Grip a já jsme eh, společně tedy velice vedli zajímavé diskuse o 22. To jsou ty zahraniční přímé investice a to rovněž je pouze okrajově nějak eh, spjato s Evropou 2020. Takže já jsem rozhodl, že to podpořit nemohu, ale pokud to podpoří ostatní, tak samozřejmě to nebude mi vliv na celkové stanovisko, ale tady mám určité výhrady. A ty jsou jasné stejně tak, Eh, oddělené hlasování o paní Stajorové návrhu jménem naší frakce, protože ty projektové obligace mají nějaké skryté vady, bych to nazval, z pohledu zda tedy opravdu skutečně jsou novou podobou financování nebo inovativní financování. My totiž máme takové podezření, a tady možná pan Schmidt, který rovněž je váženým členem toho eh, hospodářského výboru, že tedy se vyčarovávají peníze ze vzduchu a tam jsou určité závazky, takže to je drahý způsob financování, ale určitě budou i ti, kteří se mnou souhlasit nebudou. Tady to je moje analýza. Paní Legrik, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych pouze, eh, pokud dovolíte, k tomu něco řekla právě k těm vysvětlivkám, zejména z pohledu pozměňující návrhu 22, který jsem tam dodala, abyste si uvědomil jednu věc, totiž, že pozměňující návrh 22 neměl být v žádném případě pokusem o nějaké mm, takové propašování protekcionistických eh, nálad tady. Jde pouze o to, jak Evropská unie spolupracuje se, se zbytkem světa. Já se snažím o takové odpovědné a realistické otevření se světu a nechci být naivní. Možná, že tím bude příležitost k těm nástrojům přidat ještě jeden a zamyslet se nad tím, jaký to může mít doba, dopad na přímé zahraniční investice které přicházejí z vnějšku Evropské unie a jak to bude mít dopad na strategické aspekty našeho hospodářství. Tady jsou významní komisaři v Evropské komisi, kteří by rovněž se k tomu možná mohli vyjádřit a kteří mohou eh, to zkusit posoudit, takovéto návrhy. Ano, ehm, já si myslím, že asi, i když já souhlasit nebudou, jak už jsem řekl, výbor s vámi souhlasit možná bude. Dobrá, přejdeme tedy k hlasování. Začneme. Eh, jednička, kde pro? Proti? Kompromisní návrh jedna, byl... Já si to ještě ověřím, omlouvám se. Takže o jedničce hlasujeme. Kdo je pro, prosím? Kdo je proti? Schválen, přijat. Dobrá, takže přecházíme k um, čtyřce paní Legrip, jde pro, proti, přijat. Pět paní Legrip, jde pro. Tady přece jenom asi hlasujeme elektronicky, takže pětka paní Legrip, hlasujte elektronicky. Končím hlasování. Přijat. Já se snažím tady dělat více věcí najednou. Pan Schmidt eh, laskavě stáhl šesko. Takže hned přecházíme k kompromisu dvě. Kdo je pro? Proti. Přijat. Devítka pana Šmita. Kdo je pro? Proti. Zamítnuta. Kompromis 3. Tady já se domnívám, že tady máme takový návrh, snad ze strany zelených, je to tak? pro ústní pozměňující návrh. Chcete nám vysvětlit, o co tam jde a pak eh, výbor bude muset rozhodnout, zda tedy um, to přijmout paní Rujle. My jsme, my žádáme o oddělené hlasování tady Enforcement of Intellectual Property Rights, čili prosazování práv duševního vlastnictví, rovněž z toho důvodu, že to nemá co dělat se samotnou zprávou. Uh, sorry. Uh, my proposal... Já navrhuji, abychom tedy o celém odstavci hlasovali o kompromisu 3 a bez těch slov enforcement of intellectual property rights a odděleně pak o těch slovech. Tedy kompromis 3 jako první celkem. Celý kompromis Mimo mikrofon diskuse, bohužel. Pan Harbo říká, o těch slovech, o, tě, o té formulaci budeme hlasovat až následně. Takže vy jste proti tomu kompromisu i bez těch slov, je to tak? Já se mluvám, pane předsedo, ale já to chápu tak, že kompromis, o kompromisu bude hlasovat bez těch slov Enforcement of Intellectual Property Rights. Aha, dobrá, takže chápu to. Ano, dobrá. Takže kompromis 3, ale bez Enforcement of Intellectual Property Rights, čili celý kompromis, ale bez této formulace pro, proti, jasně, schválen, přijat. A nyní hlasujeme o formulaci začlenění nebo ne. Pokud chcete, aby ta formulace zůstala, tak hlasujete pro, aby tam ta slova nebyla, hlasujete proti. Čili kdo tam chce podržet ta duševní práva, hlasujete pro. Kdo je pro tuto formulaci o prosazování pravdy? Kdo je proti? Dobrá. Takže jsou zahrnutá, zůstává tam ta formulace. Doufám, že je to jasné a myslím, že je to nejjednodušší způsob. A přecházíme k 17. Paní kdo je pro? Proti? Přijat? 14. Kdo je pro? Proti? Přijat? 15. Kdo je pro? Proti? Přijata? 16. Pro? Proti? Přijata. 24. Kdo je pro? Proti? Přijata. 20. 24. Dobrá, takže elektronicky ověříme 24. Zahajuje hlasování. Those, the vote is closed. Končím hlasování. O jeden hlas. Pane Šmite gratuluje jako vždy u vás. 26, paní Stajle, kdo je pro? Proti. Přijato. Kompromis 4, kdo je pro? Proti. Přijat. Kompromis 5, kdo je pro? Proti. Přijat. se na 22, paní Legrip, kdo je pro? Tady přece jen budeme hlasovat elektronicky od 22. tady pan Legrib je tak eh, nadšená tím vším, že opravdu se zdá, že to uhaj... Končím hlasování. Znovu přijato jedním jediným hlasem při čtyřech zdrženích. 23. paní Styler s ústním pozměnění tedy znovu ve dvou částech to bude probíhat jinými slovy máme vytváření těch evropských projektových obligací a já navrhuji, abychom opět, ano, stejně jako minule, tedy nejdříve hlasujeme o celém kompromisu, ale beze slov e, o vytváření unijních projektových obligací, tedy ústní pozměňující návrh, ale bez těch projektových. Kdo je proti? Přijat. A nyní hlasujeme o slovech Through the creation of EU project book. Kdo je pro? Pro projektové obligace. Proti? Rovněž přijat. Paní stajerová, tam to odpadá. A nyní hlasujeme o celém stanovisku. Zahajuji hlasování elektronicky, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato 33 a pouze 3 se zdrželi, takže děkuji. Děkuji za vaši podporu. A rovněž děkuji zpravodajům. Dobře, teď se dostáváme ke zprávě o programech, systémech záruk v pojišťovnictví a já vítám pana Luise Krecha a požádám ho, aby nám prošel pozměňovací návrhy. Především, pane předsedo, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za výbornou spolupráci. Já myslím, pane předsedo, že jsme všichni měli dobrou vůli, přistupovali jsme k tomu rozumně, snažili jsme se najít tu správnou rovnováhu mezi vysokou úrovní spotřebitele, ochrany spotřebitele, eh, pojistníky a zároveň jsme se snažili vyhnout tomu, abychom příliš omezovali pojišťovny. Já myslím, že v podstatě jsme našli správný kompromis a proto nebudu mluvit dále. Děkuji, pane předsedo. Dobrá, děkuji. Dobře, takže přejdeme k hlasování o stanovisku pana Greka. Začneme odstavcem 1, pozměňovací návrh 4, pana Foxe, kde je pro, proti, zamítnut. Trojka pana Švába ostatních pro, proti, přijat. Takže návrh 5 pana Salviniho padá, šestka, zpravodaj pro, Proti? Přijat. A já myslím, že návrh pana Šmita padá. Kompromis číslo jedna. To je pro? Proti? Přijat. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis 3. Pro? Proti? Jednoznačně přijat. A teď přejdeme na 22. Pana Švába a ostatní, kde je pro? Proti? Přijat. 23. Zpravodaje. Pro, o, hlasujeme. Elektronicky hlasujeme o 23. Hlasování uzavřeno. Přijat. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Přijat. 29 zpravodaje Hlasujeme o 29. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 20 hlasů ku 16. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Přijat. 34 pana Šmita. Kdo je pro? Proti? Zamítnut. 35 pana Kanfana. Hlasujeme elektronicky o 35. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 21 hlasů ku 14. 36 pana Šmita. Kdo je pro? Ne, hlasujeme elektronicky o 630. Hlasování uzavřeno, přijato. Jednička zpravodaje, kde je pro? Proti přijato. Dvojka zpravodaje, hlasování je zahájeno k dvojce. Hlasování uzavřeno. Přijato. Takže teď přejdeme k návrhu stanoviska jako takovému, elektronické hlasování a hlasujeme. The vote is closed. Hlasování uzavřeno. 34 hlasů pro, nikdo proti, tři se zdrželi. Blahopřejeme panu Grekovi. Mnohokrát děkujeme. Uh, now we move next to an important opinion. A dál tady máme důležité stanovisko pana Salveního a hořele vítáme. Já myslím, že to je vaše první zpráva pro tento výbor O té době, co jste se k nám připojil. Takže vám velice rád dám slovo, abyste nám něco řekl o vašich kompromisních návrzích a pozměňovacích návrzích a pak začneme hlasovat. Pan Salvini. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem stínovým zpravodajům také zaměstnancům naší skupiny. Měli jsme 74 pozměňovacích návrhů a podařilo se nám dát dohromady 8 kompromisů, které podpořili téměř všichni. Máme tři části. Socialisté ani zelení s nimi nebyli moc spokojení. Je tady několik žádostí o oddělené hlasování a to já mohu podpořit u těch věcí, se kterými oni přišli. Například zelení chtějí větší podrobnosti u některých z těch záležitostí, kterými se zabýval výbor Libe. A já nebudu bránit tomu, aby žádali v těchto věcech o oddělené hlasování. Já myslím, že máme dostatečnou dohodu. Většina lidí mohla podpořit kompromisní návrhy ve výboru se má hlasovat na konci května a na plenárce v červnu na mini plenárce tady v Bruselu, takže mnohokrát všem děkuji za spolupráci a myslím si, že jsme dospěli k těm nejlepším možným kompromisům. Děkuji za to, jakou práci jste odvedl na této věci. Já myslím, že toto vyvolává velký zájem. Až budeme mít formální návrh, tak musíme sledovat. Měli jsme 74 pozměňovacích návrhů, to je nejvíc ze všech eh, zpráv a stanovisek, o kterých jsme dnes. Takže budeme hlasovat kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Přijat. Takže teď přejdeme přímo na návrh 19. Pana Greka, kdo je pro? Proti? Přijat. 17. Paní Gebhartová, kdo je? Nehlasujeme elektronicky o 17. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 16. Pana Krojcmana. Kdo je pro? Proti? Přijat. Osmnáctka, kdo je pro? Proti? Také přijat. Kompromisní návrh 2. A tady máme oddělené hlasování, které žádali SAD. Máte to jednoznačně uvedeno v seznamu, takže to nebudu číst. Vidíte, jak to vypadá. Takže část 1 kompromisního návrhu. Kdo je pro? Proti? Přijat. Část 2 kompromisního návrhu. Elektronické hlasování. Hlasujeme. Část 2 kompromisního návrhu 2. Hlasujeme. Hlasování uzavřeno. 27 hlasů ku 10 přijat. Takže teď půjdeme rovnou na pozměňovací návrh 25. Já myslím, že na tom jsme se dohodli jako na doplňku k, ke kompromisu 2. Takže hlasujeme o 25. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto 15 hlasů k 21. 29 pana Greka, kde je pro, proti přijat. 30 paní Šaldemóze, kde je pro, proti, jednoznačně přijat. 28 pana Kreutzmana, kde je pro, proti přijat. A teď přecházíme na pozměňovací návrh 32 s ústním pozměňovacím návrhem který máme v seznamu pro hlasování. Takže s tímto ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, jednoznačně přijat. Takže bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Takže teď 32. Hlasujeme o 32. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. A teď jsme u kompromisu 3. Kdo je pro? Kompromis 3. Proti? Přijat. Takže teď přecházíme rovnou na návrh 42 pana Živana. Kdo je pro? Proti? Přijat. 40 pana Krojcmana. Kdo je pro? Proti? Přijat. 43 pana Živana. Kdo je pro? Proti? Přijat. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 51 paní Gepartové, kde pro? Proti přijat. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti přijat. Návrh 53 s ústním pozměňovacím návrhem, který máme v seznamu. Kdo je pro? Proti přijat. 55, kde je pro? Proti přijat. 57, kde je pro? proti, přijat. 56 s doplňkem a hlasujeme o 65, 650, pardon. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. 58 paní Šeldemoze, kde pro, proti, přijat. 60 pana Bandekampa. Kdo je pro, proti, zamítnut. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Přijat. Teď tedy přecházíme na návrh 59, což je doplnění. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 62. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Také přijat. 63. Kdo je pro? Proti? Přijat. 64. Hlasování je zahájeno. Hlasování je uzavřeno. Zamítnut. 66. Zpravodaje. Hlasujeme o 660. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 20 hlasů ku 17. 68 pana Živána, kdo je pro, proti přijat. Kompromisní návrh 6 ve dvou částech, oddělené hlasování, které žádá skupina SAD, máte to v seznamu. Takže hlasujeme nejprve o části 1, kdo je pro, proti přijat a část 2 elektronicky. Hlasujeme o části 2 kompromisního návrhu 6. Hlasování ukončeno. Přijat. Takže teď přejdeme na návrh 71 pana Kreutzmana. Hlasujeme o 1,70. Hlasování je uzavřeno. Přijat. 72 pana Živana. Kdo je pro? Proti. Přijat. Návrh 69. Kdo je pro? Proti. Přijat. 73 a hlasujeme o 73. Hlasování ukončeno. Přijat. 74 pana Živána, kdo je pro? Proti? Přijat. Návrh 1 paní Kepardové, z úvodní ustanovení, kde je pro? Proti? Přijat. Kompromisní návrh 8, kde je pro? Proti? Přijat. Návrh 5 jako doplnění ke kompromisu 8, kde je pro, proti, přijat. Návrh 8 jako doplnění pro, proti, přijat. Návrh 7 pana Greka pro, proti, přijat. 6 paní Gepardové, kde je pro, proti, přijat. 9 paní Gepardové. Hlasujeme elektronicky o devítce. Hlasování je ukončeno. Přijat. A teď tedy zahajuji hlasování o stanovisku jako takovém. Hlasujeme. Nikdo nechce hlasovat? Hlasujeme. Nikdo nehlasoval, někdo to prošvihl. <laughs> Dobře, takže 36 pro, nikdo proti. Mnohokrát děkujeme, výborná práce, blahopřejeme. Takže teď to můžete obhajovat ve výboru pro občanské svobody. Já myslím, že to nebudete mít lehké. A teď přejdeme k poslednímu hlasování. To bude jedno hlasování o protokolu mezi EU a Andorou. Naším zpravodem je pan Manders. Potřebujete k tomu něco říct? Jenom jsem chtěl všem poděkovat, sekretariátu, stínovým zpravodajům. Připravili jsme hodně pozměňovacích návrhů, ale nakonec jsme dospěli k závěru, že můžeme říct buď ano nebo ne. A řekli jsme ano. Přál bych si, aby vaše zprávy vždy byly takto jednoduché, pane Mandersi. Takže hlasujeme jedenkrát, kdo je pro, proti a návrh byl jednoznačně přijat. Tím se dostáváme na konec dnešního hlasování. Opravdu děkuji kolegům, skončili jsme přesně včas. Dám vám chviličku, abyste mohli tiše opustit místnost, pokud tady nezůstanete na zbytek našich velice zajímavých bodů. A chtěl bych vám také připomenout těm z vás, kdo tady možná nezůstanou na zbytek dopoledne, když doufám, že tady samozřejmě zůstanete, chci vám jen připomenout, že přesně ve tři hodiny sem přijde pan komisař Barnier. Je to zvlášť důležité setkání, protože nás seznámí s aktem o vnitřním trhu, který teď v 11 hodin oznámí v komisi. Takže to bude první příležitost v parlamentu, kdy si od něho můžete něco poslechnout o aktu o vnitřním trhu a můžete se na něj také zeptat. Můžete se zamyslet nad tím, jestli se vám to líbí nebo ne. Takže prosím, přijďte v hojném počtu na pana komisaře Barniera ve tři hodiny. Takže teď velice krátká přestávka, pokud chcete odejít. A potom vyzvu paní Gepardovou, aby zahájila rozpravu. So can you, can I please encourage... Mohu vás poprosit, abyste si povídali mimo sál? Kdybyste mohli rychle odejít. Mr. Kozušnik. Pane Kožušníku. Prosím vás. Uh, right, we are now going to um, move on to the next item on the agenda. Teď přejdeme na další bod na pořadu jednání. Jenom čekám na zpravodaje. Good. Uh, Dobře, takže teď eh, zahájíme první výměnu názorů o důležitém stanovisku pro výbor ECON, který se týká nového nařízení, které stanoví technické požadavky na úvěrové převody a inkasa jako je paní Gepardová a já myslím, že za stínové zpravodaj máme pana Moty. Já nevím, jestli tady někdo je za ELS. Bude tady někdo mluvit za ELS, pane Švábe? Takže eh, v ELS teď máme volné místo, ale určitě eh, to také zajistí pan Schmidt, protože ten je také členem výboru Econ, pan Kamfán za Zelené, ten tady není, paní Rile, já myslím, že ta nám to pokryje. A za EKR je tam někdo, hlásí se někdo dobrovolně za mou skupinu, možná přesvědčím pana Kožušníka, aby něco řekl. Pan Dion tady je, pan Salvini je pryč, nicméně nevadí. A já vítám také pana Michael Toma z generálního ředitelství Mark, který nám k tomu něco řekne. Takže paní Gepartová, dávám vám slovo. Máme půl hodiny na tuto diskuzi. Takže musíme být dost struční, ale samozřejmě budeme mít ještě příležitost k dalším diskuzím později, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručná, protože se jedná skutečně o první výměnu názorů a další diskuze bude probíhat eh, po návrhu mé zprávy, protože to bude lepší. O co se jedná? Jedná se o to, že se jedná spíše o technickou zprávu, která má samozřejmě i politický dopad. Jde o zjednodušení úhrad a inkas v Evropské unii hlavně co se týče přeshraničních operací a návrh Evropské komise, ten se vztahuje především k tomu, že existují vnitrostátní předpisy pro platební služby kde jsme museli dávat bankovní číslo, číslo účtu a všechny e, tyto budou nahrazeny IBANem a BIC, což znamená ať už se jedná o vnitrostátní či přeshraniční platby. Tato situace bude mít dalekosáhlý dopad. A já jsem dlouho zvažovala, jak bych měla naložit s tímto tématem. Jedná se o to, že mnoho občanů je zvyklých na ten starý systém a změna tohoto systému je komplikovaná. A Evropská komise stanovila velmi krátké období pro implementaci. A já jsem dlouho zvažovala, mám být pro, či mám být proti. A dohodla jsem se, že výboru předložím, že půjdeme cestou takovou, jakou navrhla komise, což znamená, že po určitém přechodném období dojde k systému jednotných platet přes BIC a přes IBAN. I když jasně musíme ukázat na to, že lhůty, se kterými počítá Evropská komise, nejsou přijatelné, protože tady se jedná o přechodné období jednoho či dvou let, které se mně zdá být příliš krátké. To by byl problém nejen pro spotřebitele, kteří se musí přizpůsobit, ale te, ta dlouhá řada čísel pro IBAN není zdaleka jednoduchá, protože i se odvozuje z bankovního e, čísla, ale což není tak komplikované, nicméně pro mnoho lidí je to Eh, matoucí, protože nejsou schopni si zapamatovat dlouhou řadu čísel. Takže pro spotřebitele to bude skutečně trošičku komplikované se tomu přizpůsobit. A další věc jsou malé a střední podniky, které pracují s existujícími, existujícími systémy, ale i také menší banky signalizovaly, že mohou mít potíže s přeorientováním softwarového vybavení. A navíc to bude spojeno s dodatečnými náklady, hlavně pro malé a střední podniky. Z toho důvodu říkám ano, my souhlasíme s tím, že půjdeme cestou jednotné oblasti pro platby, ale v podstatě potřebujeme více času pro přizpůsobení se. A tudíž navrhuji, aby eh, pro úhrady na místo 24 měsíců jsme počítali 48 měsíci a pro Paní zpravodajka říká, <laughs> že se poněkud ztratila ve svých vlastních dokumentech. V každém případě navrhujeme efektivní prodloužení těchto lhůt pro přizpůsobení se tak, aby občané měli dostatek času na to si zvyknout na tuto změnu a rovněž dostatek času by měly mít malé a střední podniky tak, aby se přizpůsobili těmto změnám. Je to podstatné také pro malé a menší obce, v Německu, protože my máme obecní samozprávy, pro které by eh, toto přizpůsobení mohlo být v krátké době komplikované. Tolik tomu podstatnému, co jsem chtěla říci. Ale ještě druhý bod jak to vypadá eh, s elektronickými platbami a eh, s platbami typu R, což znamená, to jsou platby odmítnuté, vrácené nebo zrušené. Já jsem pracovala na této zprávě v angličtině, takže nějak se ztrácím v Němčině v tomto pojmu sloví. Jedná se prostě o transakce typu R. Zde musíme mít jasnou představu o tom, kdo bude zodpovídat za tento druh odmítnutých, vrácených či zrušených plateb. A já si myslím, že Evropská komise počítá s tím, že většina nákladů by měla jít k tíži spotřebitelů, takže to musíme zvážit. Tolik těm důležitým bodům, ke kterým bychom se měli vyjádřit. V článcích 18 tady navrhnu, aby pro eh, ta odvětví, eh, která jsou určitého skulinového typu, jsme měli určitou implementační lhůtu tak, aby existovalo dostatek času eh, pro přizpůsobení se, protože lhůta do listopadu 2012 je příliš krátká. A poslední Třetí bod, o kterém bych se chtěla zmínit, spočívá v tomto. Ustanovení v příloze 1, alespoň většina z těchto ustanovení, a také ustanovení, se kterými se počítá v komitologii, bych radši převzala do oblasti jednotlivých článků. To jsou věci, které bych nechtěla přenechat pouze komisi, a teď se dívám na zástupce komise, ale myslím si, že spatří také do naší působnosti jakož legislativce. To se týká, jak jsem řekla, některých ustanovení, které jsou součástí přílohy jedna a měly by se dostat do eh, vlastního korpusu textu. Jedná se tady určité standardy, které dílem existují, ale dílem musí být teprve vytvořeny. A hlavně se zaměřují na malé spotřebitele, na malé a střední podniky, kterých se to bude týkat. Děkuji, to je zatím vše. Okay. Dobře. Já myslím, že vy jste jednoznačně nadnesla několik důležitých věcí. Je to významný návrh pro spotřebitele. Musíme se na to zaměřit. Teď pan Schmidt. Přejdu rovnou na vás. Protože já vím, že vy o této oblasti víte hodně, takže co si o tom návrhu myslíte? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si opravdu myslím, že, jak říkala zpravodajka, je to nesmírně důležité, velmi důležité. Možná, že jednou z otázek je to, proč to trvalo tak dlouho. Jaké jsou proto důvody? Je to proto, že pomalu zpracováváme předpisy, anebo podniky, banky. Protože my o tom mluvíme nejméně 4-5 let. A parlament, jak říkala zpravodajka, už několikrát uváděl, že to musíme urychlit. A pokud chceme dokončit jednotný trh, je to samozřejmě jedna z klíčových záležitostí. A já dnes nejsem připravený říct, jestli bychom měli uvést, že to, co tady komise navrhuje s těmito lhutami, jestli je to přijatelné nebo rozumné. Musíme si počkat na odpovědi a také bych si rád vyslechl víc o tom, co navrhují ostatní skupiny v této oblasti. Protože já myslím, že je také velice důležité, abychom měli společný postoj ve výboru. A ještě mám jednu poznámku. Nejenom já osobně, já myslím, že bych mohl mluvit aspoň o rostoucí menšině. Nevím, jestli mluvím i za pana předsedu, ale v každém případě tento návrh zemím s eurem dává výhodnější časový plán. A když se podíváte, co se děje dnes v Evropě, já nevím, jestli pan předseda sdílí stejný názor. A já myslím, že je nesmírně nebezpečné, co se teď děje, protože Evropu rozdělujeme možná nejenom na dvě části, ale možná dokonce na tři různé rychlosti. A to je překážkou na trhu a z dlouhodobého hlediska to podle mě také způsobí problémy pro vnitřní trh. Přestože v tom paktu Euro plus, nebo jak se tomu říká, se uvádí, že to nespůsobí žádné problémy, já říkal to i pan Barnier. Ale já si myslím, že z dlouhodobého hlediska, a to není zase tak dlouhé, dlouhodobé, nám to způsobí problémy. A z mého pohledu, a tady bych rád slyšel, co si myslí kolegové, kteří nemají euro. Rád bych slyšel, jestli souhlasí. Já bych rád, aby se moje země připojila k eurozóně. Ale i když nechcete, aby ve vaší zemi euro bylo, myslím, že bychom měli být v tomto systému protože zvlášť malé a střední podniky, a v mém případě například malé a střední podniky a vývoz z mé země probíhá přes eurozónu. A velká většina jde do Německa. Takže my to potřebujeme jako nástroj, který nám pomůže zajistit obezřetnější a výhodnější jednotný trh. Takže to je jedna z mých otázek na komisi. Proč nám to děláte? Těm zemím mimo eurozónu. Proč k tomu taky nemůžeme patřit? To přece nemůže být nějaký technický problém. To je z mé strany všechno a ještě si vyslechnu ostatní kolegy. Děkuji. Protože vy i já jsme ze zemí, které nejsou v eurozóně, máme stejně možná trošku jiný názor. Takže já myslím, že paní Rýle a pak paní Dio a pan Kožušník, ano? Dobře, podařilo se nám ho zlákat. Takže paní Rýle. Já jsem zatím nic nekonzultovala se stínovým zpravodajem, takže budu velmi obezřetně formulovat můj názor. Já dávám zcela zapravdu o panu Šmitovi v této kritice, protože Německo potřebovalo hodně, hodně času. A my jsme ta země, která přispívá k tomu, že došlo k tomuto spoždění. Neustále se hovoří o technických problémech, o problémech přizpůsobení se, a na druhé straně máte pravdu, ty lhuty jsou dlouho známy, byly dlouhé a možná, že existovala příliš malá ochota a příliš málo traku prostě ubírat se směrem před. Jsme v komplikované situaci. Já napřed musím konzultovat s stínovým zpravodajem. My jako frakce zatím nemáme žádné stanovisko. Navíc to musím také konzultovat s národní frakcí, ale zcela chápu vaše slova kritiky. Eh, děkuji, děkuji pane předsedo. Eh, já možná jenom eh, komentář, protože já jsem také ze země České republiky, která, která nemá euro. Jsem také členem frakce ECR, která někdy mnohdy kolegy je nazývána euroskeptickou. Já si myslím, že my se s naším panem předsedou zhodneme, že my jsme euro realisté a pro naši frakci vnitřní trh Eh, je možná to nejdůležitější na, na eh, evropské integraci jako takové. A když se zamyslíme, jak eh, zrovna v tomto výboru, jak celá myšlenka vnitřního trhu vznikla, tak já si myslím, že není problémem to, že všechny země nemají společnou měnu. Ale ta diskuze je teda úplně, úplně, úplně jiná. Já se nechci do ní, do ní nějakým způsobem pouštět. Já si myslím, že vnitřní trh jako takový Eh, více potřebuje systém jednotných plateb. Eh, zároveň bych chtěl eh, potažmo komisi v tom návrhu varovat nad tím, že by ten nový systém zavedl více administrativy, více byrokracie, více regulace pro malé a střední podniky, pro, pro občany a v konečném důsledku i pro bankovní, bankovní instituce. Já ještě možná komentář. Já si myslím, že tato diskuze může proběhnout dneska ve tři hodiny s panem Barnierem protože to bude opravdu zajímavé, protože já sám jsem se zúčastnil v minulém týdnu v České republice diskuzí právě eh, nad eh, názvoslovím eh, Europlus, kdy českými médii, tedy zemi, která nemá euro, to plus je vnímáno velmi, velmi negativně. Děkuji. Uh, Mr. Dio. Pan Dio. Děkuji, pane předsedo. SEPA v Nizozemsku je vnímána systém, jako systém, který e, obchodníci chápou velmi negativně, protože my máme vlastní systém a tento systém se sebou zmizí, ale o to se nejedná v tomto okamžiku. Myslím si, že problém pro SME nebude ani tak velký. Paní Gepard hovořila o tom, že je třeba přizpůsobit software. A o tom bych se dozvěděl rád více, protože já jsem hovořil se svazy SME a ti jsou proto, aby tento systém byl zaveden rychle. A i pro spotřebitele si myslím, když se jednou na tento systém zvykne, a já se to snažím udělat zcela automaticky při úhradách, že tento systém je jednoduchý, ale já si myslím, že ne všechny banky zatím ještě spolupracují. Ale máme-li nějaké národní číslo účtu, tak eh, zcela jednoduše dostaneme také číslo IBAN a BIC. V návrhu eh, stojí, že je třeba větší informovanosti a že je třeba lehčí přizpůsobení ze starého na nový systém. Já si myslím, že průměrný spotřebitel, ten si zvykne relativně rychle. Prostě jako to číslo bude větší, zvětší se o dvě písmena, o dvě čísla, ale ten systém bude víceméně schodný. Pak, když je dobře všechno zvážíme, tak si myslím, že souhlasím s tím, co řekl kolega, že bychom měli hovořit, eh, že bychom měli postupovat co nejrychleji. Nepotřebujeme žádnou dlouhou náběhovou dobu. 14 všech úhrad se používá tímto systémem, takže možná, kdybychom trošku přitlačili, tak vše klapne. Já jsem spíš pro rychlé zavedení tohoto systému. Um, Pane Švábe, chtěl jsi něco říct? Ano? Eh, děkuji, děkuji paní Egebhardt za její úvahy. Pro nás je to totéž. My zatím na úrovni jednotlivé našeho klubu jsme nevedli žádnou diskuzi, ale to, že eh, probíhá diskuze o jednotné oblasti pro eh, platby v Evropě, a že probíhá již několik let a tato diskuse má za účel integraci jednotlivých bankovních systémů v Evropě eh, by mělo vést k tomu, že doopravdy tento systém budeme poněkud eh, pod, více podporovat. Nemělo by to být komplikované, protože si myslím, že evropské banky, které mají přehraniční styk, se přizpůsobí, ve většině jsou proto, takže uvidíme, co nám definitivně potom paní Gephardt předloží. Děkuji. Um, I think... Já myslím, že možná dám slovo panu Tomovi, aby nám něco řekl k tomu, co zatím slyšel. Možná bych vám mohl dát slovo, pak se vrátím k paní Gepardové, aby nám to uzavřela a řekneme si něco o časovém plánu. Prosím. Děkuji, pane předsedo, dobrý den. Především bych chtěl poděkovat parlamentu za podporu pro tento návrh. Já myslím, že každý uznává, nakolik důležité je dosáhnout SEPA, ale máme trošku obavy z toho, že na to přejdeme, co to vlastně znamená. Možná si vzpomínáte, že když komisař Barnier měl slyšení někdy před rokem nebo něco víc než před rokem, říkal, že předloží návrh. Takže komise návrh včas předložila a parlament sám přijal dvě usnesení, která volají po nějakém konečném datu pro migraci SEPA. Co, co, co se týče vašich obav, já myslím, že jsou tady dvě hlavní oblasti, dvě hlavní věci, které zúčastnění zjistili. Jednak se eh, jedná o malé a střední podniky. Lidé cestují, a jsou to spotřebitelé, lidé cestují, jezdí po Evropě, odchází do důchodu a skutečně potřebujeme jednotný platební prostor v Evropě, aby se lidem usnadnil život. A také musíme zlepšit účinnost fungování vnitřního trhu. A podobně se domníváme, že by to mělo být velký prospěch pro podniky. Já myslím, že v Německu ty Mittelstadt jsou známé tím, jakou mají vývozní sílu. Jedno z výhod SEPA bude to, že malé a střední podniky budou schopné zjednodušit přeshraniční platby a nebudou muset mít různé platební účty v různých státech. Všechno budou moct provádět, všechny základní bankovní operace přes jeden účet. Máme tady velké výhody, ale samozřejmě, když přejdeme na standardní integrovaný platební systém v Evropě, musíme za to zaplatit určitou cenu. Potřebujeme nějakou síť, potřebujeme standardní způsob, jak identifikovat platební účty. A jediná možná cesta, a já myslím, že jeden z poslanců to uváděl, jediná možná alternativa, je právě IBAN. Já myslím, že bychom měli být opatrní, neměli bychom dramatizovat ty potíže přechodu na IBAN. IBAN je postavený stejně ve všech členských státech a v podstatě to odpovídá stávajícímu bankovnímu účtu nebo číslu bankovního účtu. Někdy je tam předtím ještě eh, číslo banky. Pak jsou tam ještě dva kontrolní čísla, takže použití IBANu v podstatě zlepšuje bezpečnost plateb. A ta dvě kontrolní čísla, před těmi dvěma kontrolními čísly, je běžný kód ISO, jako třeba pro Německo DE, BE pro Belgii, FI pro Finsko. Takže IBAN jako takový není tak problematický. A celá řada zemí už teď úspěšně provedla migraci na IBAN, jako třeba Lucembursko nebo Itálie, Belgie. Nějaký čas potrvá. A jedna z věcí, které to zazněly, a paní Gepardová to říkala, je potřeba komunikace. Já myslím, že v bankovním sektoru zatím nebyla dostatečná komunikace. V Německu jsou nějaké banky a to je politování hodné. Ale ještě není pozdě. Není pozdě situaci napravit, podle mě. Některé banky už teď například IBAN dávají na kreditní karty, na platební karty pro spotřebitele, takže je velice snadné vidět, o jaké číslo se jedná. Ale problém je ten, že když máme delší přechodné doby, v podstatě dvojí, na jedné straně potlačujeme ty značné hospodářské výhody, odkládáme je, ty výhody, které plynou z jednotného platebního prostoru, a na druhou stranu trestáte ty banky, ty země, které už investovali a přešli na SEPA, protože oni už vynaložili náklady, které spočívají v tom, že musí mít dvojí platební systém. Takže bychom neměli trestat ty, kdo na to přešli už dřív. Jak už někdo říkal, tento projekt jsme spustili téměř před 6 lety, záleží na tom, jak to poměřujete. Eh, úhrady SEPA byly k dispozici nebo jsou k dispozici na trhu už přes tři roky, takže já myslím, že by nebylo spravedlivé, kdybychom říkali, že bankovní sektor si není vědom toho, že se to chystá. A já myslím, že lhuty, které se navrhují v návrhu komise, jsou proveditelné a realistické. A ještě dvě věci na závěr, jestli mohu, pane předsedo. První se týká ochrany spotřebitele. Ano, já myslím, že v návrhu jsou určité aspekty ochrany spotřebitele, abychom ujistili spotřebitele v případě, když eh, budou využívat celoevropské inkaso a myslím, komise by nebyla proti tomu, kdyby to z přílohy mělo jít do samotného textu. A já myslím, že to by bylo mimo rámec přenesených pravomocí. A další věc, poslední věc se týká eh, zemí, které nemají euro, samozřejmě bychom chtěli všechny, aby všechny členské státy byly zapojené do SEPA. Všechny členské státy by měly využívat tento systém. Jediná věc je ta, že národní mina není euro, takže náklady na migraci SEPA krátkodobém hledisku jsou nepoměrné vůči výhodám. Takže v návrhu komise pro země, které nemají euro, navrhujeme o dva, tři roky dále na migraci na SEPA. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Well, thank you very much for your very comprehensive explanation. Děkuji za tak jasné vysvětlení a děkuji všem přispěvatelům do diskuse. Je jasné, že nyní se už musíme eh, do těch podrobností eh, dát. Doufám, že paní Gepard to zorganizuje. Chcete se k tomu vyjádřit eh, k nějakému časovému rozvrhu, nebo to mám udělat já, paní Gepardová? Co já tady mám? Totiž, že zvážíme 24. května vaše stanovisko, pak bude krátká lhůta a eh, pozměňovací návrh do 25. května, pak to zvážíme v našem výboru 15. června, což bude těsně před eh, 27. červnem, to se bude o tom hlasovat v Ekonu, takže to už je poměrně pevně stanoveto a zladí to s harmonogramem v Ekonu a jinak na plenárku zřejmě až v září. Chcete něco říct na závěr ještě? Já bych chtěla poděkovat a doplnit pár věcí k tomu, co právě zmínila komise. Členské státy, eh, které nemají euro, nejsou vyloučeny, mají přechodné období, během kterého budou začleněny do tohoto systému. A to je důležité. Není to žádné rozdělení na dvě skupiny, myslím, že o tom hovořil pan Schmidt. Takže eh, na to bychom se měli dívat celá jednoznačně. V diskuze vyplynul jeden rozdíl a to, že platební zvyklosti v jednotlivých zemích jsou různorodé. A to je jeden problém, před kterým stojíme. Zástupce komise řekl, že úhrady přes SEPu například když jsme v cizině, tak jako já si myslím, pro Němce to není žádný problém, protože eh, ten eh, Němec například, když je někde v cizině, tak platí kartou, má své číslo a tím pádem je to všechno v pohodě. Možná, že pro jiné státy platí zase něco jiného, závisí to prostě na zvyklostech dané země. Velký eh, problém je osvěta obyvatel Evropská komise má pravdu tím, když říká, že prostě banky zanedbaly informování občanů, což znamená, že e, v Německu jsme v časovém pásmu nula v této době, pakliže to smím takto říci. A když chceme, aby občané táhli za jeden provaz, tak musíme donutit banky, aby skutečně učinili určitá opatření. Musíme donutit k tomu, aby informovali o tomto systému. Učiníme to tak, aby všechny banky v Německu byly povinovány udělat eh, tuto informační kampaň. Protože mnoho bank řeklo, No, to je vaše číslo IBAN. A eh, člověk vidí prostě dlouhé číslo a dostane strach. A to musíme, tomu musíme zabránit. Myslím si, že budeme mít jistě dlouhou a dobrou diskuzi a v každém případě překlad bude zavčas hotov, tak aby každý měl čas se tímto tématem zabývat podrobně. A očekávám s napětím vaše příspěvky. Děkuji. Good. Thank you very much indeed. Děkuji vám, paní deputová. Eh, výborný začátek k tomuto významnému návrhu. Tak eh, přecházíme k legislativnímu návrhu, který nám byl předán. To je změna nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákona na ochranu zájmu spotřebitele. A tady byla spravedlivou právě paní Gepardová v té původní etapě, kdy to náš výbor měl, takže se vlastně vracíme k takovému historickému aspektu. A vy jste nyní znovu oblékla tento plášť a budete se tím zabývat. Máme tady pana Rošvora, já jsem vám pan Bositil, sedíte tak blízko pod svícnem, že vás ani nevidím, paní Rüle a já zřejmě za EKR. Asi vyjádřím pana Salvinio tady nemáme, nevím, za paní De Jong se chce vyjádřit a srdečně vítám pana Monia, to je známý účastník a který už prezentoval mnoho záležitostí, takže jsme rádi, že jste mezi námi. Takže, pane Repo, co si o tom návrhu myslíte a jak na to půjdete? Já vám rád předám slovo, abyste tu diskusi zahájil. Ja hyvät kollegat, käsittelemme nyt toista kertaa kuluttajasuojayhteistyöasetuksen muuttamista. Ono už je to po druhé, co hovoříme o změnách eh, tohoto nařízení, které se týká ochrany spotřebitelů. Toto nařízení je eh, o vytvoření celoevropské sítě pro eh, vymáhání spotřebitelských práv v celé, celé Evropské unii. A jak víme, Komise navrhuje změny a ty se ale týkají pouze právních a technických eh, podmínek, takže nerozšiřují pole působnosti, což v praxi znamená pouze aktualizaci přílohy k tomu nařízení. Já eh, plně chápu tento přístup a rovněž důvod, proč musí dojít eh, urgentně ke změně tohoto nařízení, protože ona musí odrazit změny, které nastaly v legislativě unijní týkající se ochrany spotřebitelů. A tady jde o zajištění právní jistoty a zejména eh, z pohledu eh, směrnice o úvěrových smlouvách. Proto podporuji změny přílohy eh, tohoto nařízení, se kterými komise přichází. Nicméně nyní mám rovněž eh, silné přesvědčení, jsem eh, pro přehled a přeskum celého nařízení. Proto tam bych rád přišel s návrhem přeskumné doložky, kde komise musí přijít se zprávou do konce roku 2013 a v té zprávě by měla být vyhodnocení toho nařízení operačních mechanismů a zejména oblasti působnosti. Já si nemyslím, že by samotné prohlášení nebo sdělení komise mělo stačit, protože pro nás jako pro Evropský parlament a zejména pro tento výbor je zásadní, aby komise věnovala více úsilí tomuto projektu. Komise by rovněž měla přijít s novým legislativním návrhem, který doprovodí tuto zprávu. Tedy komise má k dispozici dva a půl roku, aby si uspořádala externí posouzení a pak veřejné slyšení pro zainteresované strany. Myslím si, že je rozumné vyčkat, jak tento proces, k čemu tedy dospějeme, jak to dopadne, než budeme do tohoto nařízení zavádět eh, daleko záhlejší změny. Potřebujeme studie, tak abychom ten systém důkladně posoudili. Ve světle současných informací se přece jen zdá, že ten systém nefunguje, jak by měl. Výsledky eh, zaostávají za tím, co bychom si přáli. Některé záležitosti jsou praktické, totiž některé subjekty vůbec toho systému ten systém řádně nevyužívají, nejsou jeho součástí a pro uživatele systému jsou problémy rovněž tady, které můžeme jmenovat například náklady, to, že eh, různá legislativa v oblasti spotřebitelských práv v různých členských státech sebou přináší různé náklady, rovněž jak to funguje v praxi. Není vždy možné eh, vyhovět žádosti o právní pomoc v jiném státě, protože v členském státě spotřebitele něco zakázáno je, ale v členském státě dodavatele ne. Stejně tak priority. Ne všechny eh, státy a orgány v oblasti spotřebitelských práv mají stejné priority. Pokud eh, si každý členský stát eh, uplatňuje vlastní priority k nějaké žádosti o právní pomoc, tak to pak nemusí fungovat, takže komise by měla přijít se společným seznamem priorit a rovněž s vodítky. Různé právní systémy a um, legislativy mohou rovněž vést ke zneužívání eh, těchto porušování eh, pravidel. V některých členských státech eh, stačí, že někdo se obrátí se stížností, v jiných členských státech se musí k soudu a to už samozřejmě znamená veliké spoždění. Pokud orgán eh, žadatele není schopen na sebe vzít ty náklady, tak eh, to taky znamená, že to mnohým brání v tom, aby se vůbec s takovou žádostí na někoho obrátili. Kromě toho malé legislativní dodatky budou zavedeny. Musíme opravdu uvažovat, vážně uvažovat o rozšíření oblasti působnosti místo eh, toho odvětvového přístupu bychom se spíš měli zamyslet nad tím, zda by tady nestál za to horizontálnější přístup. Takže prostudujme si komunitární aky tak, abychom případně oblast působnosti rozšířili. Celé komunitární aky musí být eh, analyzováno velice důkladně. Příklady těch oblastí, které by mohly rovněž zde eh, být na místě, jsou práva cestujících a finanční um, předpisy. Takže tady jsou obrovské mezery v operativním rámci, v předpisovém rámci, což se odráží na efektivitě celého systému. Jeden příklad je, že žádosti nyní vyřizování žádosti trvá déle. Ono je to částečně kvůli těm přeshraničním případům, které můžou být i velice složité, ale častěji jde o nedodržování lhůt nebo jiných eh, operačních požadavků. To pak má dopad na počet eh, žádostí. Ten je buď eh, na stejné úrovni, anebo se dokonce ve srovnání s rokem 2008 snížil, což není dobré Depré, tady musíme zajistit, aby to nařízení plnilo svý, svůj účel a jakékoliv překážky v spolupráci musí být odstraněny. Tato opatření jsou právně závazná a tím mají hlídat právní postavení evropského spotřebitele. My tady přece nehovoříme o ničem jiném, než o důvěře spotřebitele ve vnitřní trh. A tu musíme posílit právě v duchu um, dokumentu o vnitřním trhu Single Market Act, který, o kterém se hlasovalo minulý týden. A tady si myslím, že je povinností právě parlamentu být důsledný a snažit se udělat maximum pro ochranu práv spotřebitele a komise rovněž musí s námi spolupracovat. A já chci zdůraznit, že ta um, přeskumná doložka, kterou přidávám, a rovněž, že tam bude a rovněž zatím tady nevidíme žádné sankce. A ty by tam snad měly být, pokud chceme, aby nám eh, spotřebitel věřil, protože to je vždy jádrem eh, všeho. Děkuji, pane Rebe. Opravdu jste to pojal velice široce z pohledu vzájemné spolupráce, což je trochu mimo působnost toho čím se přijít eh, komise, ale snad se to dostane buď do úvodních ustanovení, nebo každopádně se to ještě bude probírat. Je tady pan Bosutil. Ano, máme ho tady. Ano, jste přímo přede mnou. Takže prosím, pane Bosutile, za ESL. Thank you, Mr. Chairman, and good morning. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Možná si musím dát příště křeslo takhle přímo panu Harverovi před oči abychom se ujistili, že mě opravdu uvidí. Nejdříve blahopřeji zpravodaji za takto jasnou a komplexní prezentaci a rovněž za vysvětlení. Nikoli v tom, co nám sdělil nyní, ale rovněž to vysvětlující prohlášení, se kterým přišel. Tak, jak právě zdůrazňuje pan Erpo, je tady celá řada nedostatků v té právní úpravě CPC. A je pravda, že nová verze této právní úpravy je v zájmu spotřebitele, ale otázka zní, kdy se do toho pustit. Všichni souhlasíme s tím, že by to mělo nastat. A v konečném důsledku, hovoříme-li o přeshraniční spolupráci, tady máme velice zásadní problémy, tak jak pan Lipo už zmínil. Například, přestože e, úprava CPC eh, byla velice žádaná, protože jsme potřebovali nějaký právní nástroj, abychom trestali porušování přeshraničního nedodržování práv spotřebitelů. Ono to nevyřešilo. Máme situaci, máme stále ještě podvodné obchodníky, kteří stále ještě přeshraničně obchodují a mají negativní vliv na hospodářskou soutěž a zároveň poškozují zájmy spotřebitelů. A to přesně je něco, s čím se snaží, alespoň podle mého názoru, nebo by se měla snažit vymítit právní úprava CPC. Je jasné, že zatím toho dosaženo nebylo. Jak já rozumím tomu, co řekl pan zpravodaj, je, že chceme vyslat zcela jasný politický signál, aniž bychom však se snažili využít nebo zneužít této právní úpravy CPC. Eh, Samozřejmě chceme dosáhnout právní jistoty. Na druhé straně z toho, jak rozumím eh, přístupu komise a rady, jde nám o rychlost. O rychlé vyřešení této technické záležitosti v rámci tohoto dosie. Proto si myslím, že ta revizní doložka, kterou zde navrhuje pan Ripo, je rozumným kompromisem, abychom upozornili na význam toho nového zamyšlení se nad tímto problémem, aniž bychom zatím už přicházeli s přepracovaným návrhem celým. Tedy já bych spíš měl tendenci souhlasit s tímto nápadem této doložky jako krok ku předu a doufám, že i komise nás v tom podpoří a i rada, že bude souhlasit. Doufám, že tedy Eh, ta doložka jim bude vyhovovat a že s námi souhlasí v tom, že je potřeba, takže se vše podaří vyřešit ještě v průběhu maďarského předsednictví. Děkuji. Děkuji, pane Busetele. Jsem velice rád, že jste u nás. Pan Rochefort, prosím. Děkuji, eh, pane předsedo. Já, když jsem naproti panu předsedovi, tak je to výhodná politika, to je centristická politika, liberálové a demokraté se nachází v mé blízkosti. Děkuji panu zpravodaji za velmi komplexní přístup k tomuto tématu. Jedná se o technický text, který musí být co nejrychleji aktualizován. S tím všichni souhlasíme. Při první výměně názorů eh, nám pan zpravodaj dal k dispozici tři obce. První to bylo schválit text co nejrychleji a druhá obce znamenalo, že bude zaveden velmi úzký počet pozňovacích návrhů ale vždycky, když děláme nějaké pozměňovací návrhy technického charakteru, tak to není jednoduché, protože obvykle jejich obsah a jejich počet se zvýší. Chci tím říci, Jaké jsou cíle této strategie? Když eh, schválíme tento text velmi rychle, bez pozměňovacích návrhů, tak to pro mě bude poněkud eh, nevhodné, protože my e, potřebujeme e, takové nařízení, které bude fungovat skutečně stoprocentně. A e, toto by nebylo tím případem. V minulosti existovaly mezery při ochraně spotřebitelů a tyto mezery byly velice dobře vytýčeny v tomto nařízení. Jedná se o nedostačující přeshraniční spolupráci, která musí být posílena pomocí intenzivnější spolupráce mezi jednotlivými orgány. Já si myslím, že my tu vzniklou síť chceme podporovat ale Myslím si, že tato síť sice již funguje, ale nefunguje tak, jak by měla. Je zapotřebí některé věci zlepšit. My očekáváme s napětím druhou zprávu o komise ale eh, paralelně s tím bychom měli udělat vše pro to, aby tato síť fungovala lépe. Chci citovat pouze dva eh, prvky v té hodnotící zprávě. Jednak existuje velká roztříštěnost statistik v jednotlivých členských států a je to dáno tím, že Neexistují samozřejmě některé země, kde jako by vůbec neexistovala ochrana spotřebitelů a na druhou stranu, že existují země, eh, které mají vynikající ochrany spotřebitelů. Tomu tak není. A za druhé si myslím, že máme lhůty, lhůty, které jsou extrémně dlouhé. Z toho důvodu musíme vyslat určitý signál, který spočívá v tom, že je třeba situaci zlepšit. Přesně vím, že rada na poslední pracovní skupině zvolila tu obci, která spočívá ve schválení tohoto textu, tak, jak ho máme před očima. Ale e, pro radu je to jednodušší, což znamená, že rada musí mezi sebou konzultovat tyto záležitosti. A já bych chtěl tento signál vyslat vůči nám a vůči panu Repovi. My nechceme komisi stěžovat život, my chceme naopak pomoci. A problém spočívá v tom, že my musíme podpořit komisi k tomu, aby provedla svoji práci. A některé členské státy musí skutečně vynaložit velké úsilí, aby eh, tato síť fungovala tak, jak by měla. Eh, eh, protože kvalita celkové sítě spočívá také v tom, jak funguje její nejslabší článek. A jde o to, aby právě tyto slabší články byly jasně označeny tak, aby síť jako celek fungovala dobře. Jde o zlepšení celé záležitosti. Samozřejmě můžeme provést nějaké hodnocení na základě širokých konzultací všech zúčastněných stran. Já dám k dispozici pozměňovací návrhy panu zpravodaji. Se budu snažit ukázat na to, že my máme cíl pomoci eh, komisi a že jí nechceme naopak stěžovat život. A na závěr bych řekl, že tento technický text sleduje filozofii e, práce našeho výboru na ochranu spotřebitelů. Musíme ale samozřejmě ještě provádět větší úsilí pro harmonizování této činnosti a bude to jednodušší tím, když budeme vycházet ze stejné strategie. Děkuji. Ich muss mich äh, in gewisser Weise já bych se chtěla omluvit, protože u nás neexistovala jasná pozice, kdo vlastně vypracuje tuto zprávu. Teď mám takový pocit, že já budu stínovým zpravodajem, ale ještě jsem se eh, tady touto zprávou nemohla zabývat do všech podrobností. To, co navrhl eh, pan Repo, se mně zdá být dobré a bylo by dobré, aby eh, komise se zapojila více. Já si myslím, že komise se sice chce s námi zpracovat, ale bylo by dobré zjistit jednoznačné stanovisko komise, tak abychom věděli, jakou pomoc očekává komise od nás. Um. Dobře, děkuji jen pár slov za moji skupinu. Jen jsem se chtěla připojit k tomu, co už někdo říkal, co říkal Samuel Busutil. Já myslím, že tady celá řada věcí, která se týká spolupráce ve věci spotřebitelů. Máme pravidelně zprávy od pana Mola a jeho týmu, když on jistě zdůrazní, že toto je v zásadě jakési doladění stávajících nařízení o spolupráci a doplnění určitých ustanovení, protože jsou tam určité mezery a čím lépe je zaplníme, tím lépe. Čím dříve je zaplníme, tím lépe. Takže já myslím, že bychom opravdu měli rychle přijít k tomu, že ty mezery zaplníme. Ale některé z těch věcí, které tu zazněly, jednoznačně potřebujeme nějakým způsobem odrazit v průběžné strategii. Takže máme tady určitou příležitost, jak na to zatlačit, ale já osobně si myslím, že je důležité udělat to rychle a ne možná na tomto základě. Protože máme příležitost něco takového udělat a samozřejmě máme také příležitost zpracovat politickou zprávu k této věci a chystáme se pracovat na spotřebitelské politice a možná budeme chtít zajistit, že se to opravdu odrazí ve zprávě z vlastního podnětu, kterou chystáme v krátké době. Pane Dio, nechcete něco říct? Zague? Děkuji, pane předsedo. Já jsem trošku v opozici, protože my oficiálně nemáme stínového zpravodaje, myslím, u této konkrétní zprávy. Protože my věříme zpravodaji do takové míry, že si myslíme, že to není nutné. Nicméně, samozřejmě jsem si vyslechl zprávu, četl jsem tu zprávu a musím říct, že jsme se správně rozhodli v tom, že nejmenujeme stínového zpravodaje, protože můžeme plně podpořit přístup, který eh, tady uplatňuje zpravodaj u všech těch argumentů, které tu zazněly, takže to plně podpoříme. A na závěr původní zpravodaj, nebo zpravodajka paní Gepartová krátce, protože musíme přijít na další bod. Budu stručná. Mám jednu otázku na Evropskou komisi, ale eh, předtím bych chtěla poděkovat eh, panu eh, Repovi za předložený návrh, protože právě tento návrh sleduje onu cestu, kterou se vydalo vlastní nařízení. O co šlo? Jde o jednodušení spolupráce mezi jednotlivými členskými státy v této oblasti. A komise a parlament ve své době E, byli trošičku v postavení proti radě a to z toho důvodu, protože e, stanoviska byla velmi různorodá, což vedlo k tomu, že se nedostávalo důvěry mezi jednotlivými útvary. A z toho důvodu jsme se rozhodli provést určité hodnocení. Šle o to, aby jednotlivé zprávy a organizace začaly navzájem spolupracovat tak, aby vznikla atmosféra důvěry, která by vedla ke zjednodušení těch přes přílišně byrokratických postupů. Má otázka na Evropskou komisi zní takto. Do jaké míry se to podařilo? do jaké míry může dojít ke skutečnému zjednodušení v této oblasti a do jaké míry to bude možné prosazovat v jednotlivých členských státech. Pokud vím, tak zatím ještě existuje mnoho potíží, ale možná, že nám dáte informace o tom, jak postupuje tato situace, zda skutečně dojde k opravdové novelizaci tohoto nařízení ve smyslu toho, čemu říkáme better regulation. A to je důležité jak pro spotřebitele, tak pro podniky. Dobře, já myslím, že teď si vyslechneme pana Monoha za komisi a pak ještě dám slovo panu Repovi, aby to uzavřel. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji všem členům výboru. Rád bych řekl, že jsme vděční za vaše připomínky, protože mám pocit, že vám opravdu záleží na zájmech spotřebitele. Chcete, aby pro ně byl svět lepší. Chcete vylepšit situaci pro všechny. Příloha tohoto nařízení, o kterém teď mluvíme, což je primární cíl této iniciativy, je něco, co je potřeba aktualizovat. Návrh, který komise předložila, je technické povahy. Odrážejí se v něm ta legislativní rozhodnutí, která už byla přijata jinde a jindy ale bylo by snadné říct, že tím to končí a všechno ostatní je hodně pěkné, v pořádku a nemusíme dělat nic jiného. Tak to není. Komise nepředstírá, že všechno funguje dobře v oblasti CPC. My nechceme skrývat, že jsou tady věci, které je třeba řešit, ale současně musíme být, musíme jasně říct, že tyto věci nejsou nezbytně legislativní povahy. A když toto budeme mít na paměti, a já jsem si pečlivě poznamenal příklady, které uváděli nejrůznější členové výboru, když mluvíme o různých lhůtách, jak dlouho to trvá, jak dlouho trvá vyšetřování, musíme uznat, jak říkala paní Kepartová, že právní situace je rozličná. V některých zemích se jedná o trestní vyšetřování a tam je potřeba naplnit e, přísnější právní normy. V jiných zemích mluvíme o správních řízeních anebo o zjednodušených postupech. A tam jde potom o týdne nebo o týden nebo o měsíce. U, u těch údajů je to opravdu jiné, pokud je o trestní vyšetřování nebo správní postupy. A tyhle všechny věci se musí zohlednit, když mluvíme o harmonizovaném přístupu ke lhůtám. Priority. Priority jsou velmi důležité protože z toho právě vychází spotřebitelská politika v Evropě. Já myslím, že každá odpovědná vláda si stanoví své vlastní priority. A každý rok máme ve výboru CPC diskuzi, tam jsou zástupci členských států, vynocovacích orgánů. je to diskuze o stanovení plánu vynocování práva. Je to evropský plán, vychází ze zkušeností národních orgánů a schvalují ho národní orgány. A v rámci tohoto procesu například rozhodujeme o tématu další kontroly, rozhodujeme, kolik chceme seminářů a na jaké téma. Takže já si myslím, že stanovení priorit jako takové není nové v síti CPC. Už teď to probíhá v praxi a já si nejsem úplně jistý, jak tohle může řešit legislativní proces, jak to může vylepšit. Rozhodně vítám připomínky pana Bosutila, který by nechtěl, aby se tento návrh stál eh, jakousi obětí politického zápasu. To rozhodně nechce parlament, nechce to určitě ani komise. Otázka je, jak to řešit, jak zajistit, že dojde ke všem těm zlepšením. Ať už to bude otázka textu, legislativního textu, anebo aplikace národních postupů. Toho, jak členské státy, jak příslušné orgány spolupracují. Pokud je to ta druhá věc, bylo by opravdu těžké řešit tuto věc v rámci legislativních návrhů. Současně si musíme být také vědomi toho, že bychom mohli mít legislativu, která se příliš často v rámci legislativy CPC nevyužívá takže si můžeme klást otázku, jestli to patří do přílohy k nařízení o CPC, anebo jestli máme jinou legislativu, kterou jsme z nějakého důvodu vynechali a která by případně měla být zahrnuta. Bohužel posud nemáme žádné důkazy toho, že bychom něco v legislativě měli nebo ne. Dělá se to jinde v komisi, nedělá se to jinde v komisi v členských státech v členských státech. Takže v podstatě nemůžeme, nemůžeme se chopit něčeho, co už máme. Nemůžeme poukázat na nějaké důkazy, které by prokázaly, že máme nějaký konkrétní nedostatek. A z tohoto důvodu se komise rozhodla, že budeme mít několik seminářů. Ty budou vycházet z příspěvků příslušných orgánů a zkusíme zjistit, v čem jsou nedostatky, které konkrétně věci musíme řešit. Bude to probíhat letos a jeden z těch seminářů je věnovaný prioritám, stanovení priorit. Chceme, aby na nich členské státy spolupracovaly. A další věc je, jak pracovat společně, jak zajistit lepší kvalitu spolupráce. Zase, už to zaznělo v debatě, Určitou roli má koordinace. Co může komise udělat, aby napomohla lepší koordinaci. Všechny tyto věci se chystají. Potom chceme externí vyhodnocení, protože musíme pochopit, co je dobré, co dobré není. A na základě zjištění tohoto externího hodnocení pak komise provede externí veřejnou konzultaci. Vyzveme všechny na světě, aby se vyjádřili nejenom členské státy, nejenom ty, kdo se věnují tomu procesu, ale každého občana, každý podnik, kteří mají v této oblasti nějaký problém. A toto je zřejmě ten nejriskantnější prvek z časového hlediska, protože nedokážeme posoudit, kolik dostaneme připomínek. Už jsem někdy říkal, že několik posledních konzultací v Sanko, kterých si jsem vědom, vedly k tisícům reakcí, v jednom případě dokonce 50 tisíc. Takže když musíme vyhodnotit tolik připomínek, nedokážeme říct, jak dlouho to potrvá. Může to být snadné, ale může to být velmi složité. Takže na tomto základě bych rozhodně přivítal, kdybychom neuváděli žádnou houtu, která by zavazovala komisi nebo něč- někoho jiného, aby něco udělal, protože vůle tady je Komise to řekla veřejně. Velice rádi k tomu učiníme nějaké prohlášení, jak už to bylo v radě. Takže veřejně se zavazujeme, ale nedokážeme říct, kdy bude ten návrh hotový. Takže otázka, jak může komise, jak může parlament pomoct komisi dát toto všechno najevo, jde zřejmě o zdroje. Asi jde o vůli, asi jde o zdroje a o priority. Takže jestli bych mohl požádat tento výbor, abyste vyřídili v členských státech, že ochranu spotřebitele si musí stanovit jako vysokou prioritu, protože je to oblast, která se dotýká občanů. Věnujte tomu prosím odpovídající zdroje a postarejte se o to, že spolupráce jako v rámci nařízení CPC bude účinná. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji, já se omlouvám. Nemůžeme vám dát víc času, jak už jsem říkal. Já myslím, že tento mikrofon zlobí. V televizi to není vidět, ale oba asi nějak zlobí. Oba se dnes dopoledne zbláznili. Takže mnohokrát děkuji za to, že jste přišel. Já myslím, že možná musíte vypnout svůj mikrofon, tím to asi bude. To je lepší, ano. Mnohokrát děkuji. A já myslím, že ta širší otázka, kterou jste nadnesl, na tom už s vámi opravdu spolupracujeme a my nikdy nepromeškáme žádnou příležitost, kdy něco udělat z hlediska usnesení a podobně. Pan Repo, dívám se na váš časový plán, já ho oznámím a pak vás nechám, abyste nám to uzavřel. Zprávu musíte nebo zprávu jste poslal například. Lhuta pro pozměňovací návrh bude 19. duben v poledne. Posouzení pozměňovací návrhu 24. května, hlasování 25. května a na plenárce to bude do července. Já myslím, že je zásadní, abychom se přidrželi tohoto časového plánu, abychom to opravdu rychle ještě před letní přestávkou schválili. Já myslím, že zástupce komise bude souhlasit, takže mnohokrát děkuji. Chcete ještě něco dodat, pane zpravodaji, pane Repo? dám vám velice krátce slovo. Arvoisa puheenjohtaja ja kollegat, kiitoksia. Ano, pane předsedo, vážení kolegové. Děkuji za všechny připomínky. Jsem velice rád, že všem je jasné, všem nám je jasné, že ochrana spotřebitele a důvěra spotřebitelů jsou tady klíčové. Já věřím v naši spolupráci já věřím, že každý má, na každém leží na srdci nejlepší zájem spotřebitele. Myslím, že se dokážeme přidržet tohoto časového plánu, ale stejně bych chtěl zdůraznit, že musíme být schopní postoupit ku předu. A říkal jsem si, jestli to prohlášení jako takové bude stačit. Já mám pocit, že ta revizní doložka by v tom případě byla lepší. A chápu komise, když říká, že časový plán a lohuty jsou hodně natěsno, ale myslím si, že k tomu se ještě můžeme vrátit, můžeme si to pověřit, ale nejdůležitější je, abychom byli schopni postoupit ku předu a dát najevo, že parlament na tom opravdu záleží a že i komise chce sloužit spotřebitelům. Mnohokrát děkuji. Děkuji za vaši práci. Dobře, takže přejdeme na poslední bod na dnešním dopoledním programu. Omlouvám se, nemáme moc času, pane De Jongu, ale pokusíme se váš bod zařadit ještě jindy na program, protože je to důležité stanovisko pro výbor pro právní věci. Takže pan De Jong jako náš zpravodaj nám něco řekne, tady paní Bastos jako stínová zpravodatka za ELS, paní Vajle z SAD, pan Mendes za ALDE, paní Rýla odešla, pan Kožušník tady byl, ale možná se ještě vrátí. Všichni musíte být opravdu stroční, aby mohlo proběhnout to první kolo. Já předám slovo paní Komi za krátkou chvíli, protože jdu do komise na tiskovou konferenci pana Barniera na 12.30 kterou spustí akt o vnitřním trhu, jistě chápete, že je důležité, abych tam byl. Takže já předám slovo paní Komi, až přijde, ale mezi tím velice rád předám slovo panu De Jongovi, našemu zpravodaji pro stanovisko zlepšení formy právních předpisů, subsidiarita a proporcionalita. Děkuji, pane předsedo. Já asi stručně opravdu budu, protože to téma je našemu výboru už známo. Obecně můžu říci, že se snažím jít tou cestou, se kterou už v dřívějších situacích tento výbor souhlasil. Máme tady návrh zprávy eh, paní Karim eh, z výboru pro eh, právní záležitosti. To je taková širší věc, ale není to v rozporu s ničím, co já ve svém návrhu stanoviska tady předkládám ale je to obecnější v tom smyslu, že zpráva výboru pro právní záležitosti rovněž se snaží zamyslet, co má být před tím, než komise přijde s legislativním návrhem. Čímž já jsem se tady nezabýval u sebe, protože vždy je tady jenom určité maximum, jak to může být dlouhé, ale já to rozšířím rád prostřednictvím pozměňovacích návrhů a rovněž z pohledu oblasti působnosti. Jedna věc, která rovněž v tom návrhu zprávy zazněla u těch právních záležitostí, a která by stála za to za zmínku i zde, jsou dotazníky, jichž používá komise. Než přichází s nějakým návrhem. A já vím, že mnoho výborů a i u nás si stěžují, že takový dotazník po internetu jako metoda je fajn, ale že není jasné, jakou tomu pak komise přisuzuje váhu. Takže tady možná se musíme zamyslet nad lepšími mechanismy konzultace, než přijdeme s návrhem. Dvě věci, dva prvky, které tady obsahuji. První věc, to je o nás, o Evropském parlamentu vlastně. Já si myslím, že komise, než předloží návrh, obecně ano, eh, vždy eh, uplatňuje ten test eh, MSP a rovněž ten druhý test i dotazník, ale bylo by možná užitečné i formou takové reflexe, takového zamišlení po té, co už ten návrh je v platnosti na úrovni výrobu a že by takový test pro malé střední podniky poté, co už prošli výborem, byl uplatněn ještě jednou, totiž než e, se dostanou na plenárku. Někdy je tam trochu krátký termín, ale myslím si, že musíme jít tím směrem, protože jedna, jedna ze stížností, kterou já si musím vystachnout, je, že komise dělá věci v pořádku, ale parlamentní pozměňující návrhy často e, přispívají ke složitosti e, těch návrhů legislativy. A ještě jedna věc. Mám tady e, firmy, které se na mě obracejí, které říkají, potřebujeme trochu peněz na nějaký inovativní projekt. A komise už naznačila, že samotný projekt je relevantní, ale my nejsme schopni najít takový, takové okénko nebo fondy, typy fondů, které malá firma lehce zvládne z hlediska řízení, když tedy um, se do toho dáme, tak takový malý podnikatel se v tom ztrácí. Takže tady možná musíme zdůraznit, že nikoli pouze legislativa jako taková, ale rovněž i způsob poskytování peněžních prostředků musí být přátelské uživateli, transparentní a využitelné. I dotace musí být tedy lehce pochopitelné a jednoduché z pohledu řízení. Takže to je vše z mé strany, pane předsedo. Děkuji panu de Jong a nyní stínový zpravodajové. Nejdříve za HPL, e pan Pastos. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím hovořit stručně. Gratuluji panu zpravodaji za takovéto stanovisko. Je takové soustředěné a opravdu vše uvedl velice jasně. A nyní ty otázky, na které se snaží soustředit. Tady u toho bych řekla, že mně připadají, že to bylo provedeno dobře právě tím, jak odkazuje na malé střední podniky a rovněž na otázku posledních dopadů. Malé střední podniky, tady bych ráda upozornila na to, že sdělení i zpráva se snaží být velice ctižádostivé, když hovoří o omezování administrativní zátěže pro MSP. A zároveň by tam mělo být opatření komise v tom smyslu. A mělo by to sebou přinést i snížení výročních nákladů. A ten test MSP v tom smyslu je tedy velice prospěšný, protože to je takové opatření, které by mělo opravdu mít místo před legislativním návrhem, tak aby se zjistilo, zda dosáhne svých cílů. A pak tady padl takový dotaz. Zdá by se ještě jednou provedl takový test, který bychom udělali my poté, co už to proběhne v komisi. Já nevím, to je možná trochu přehnané v tom smyslu, že ty snahy bychom tím pádem zvojovali, protože komise už přece ten test provedla a oni to udělají předtím, než přišli návrhem a oni ten test přece podrobně popíšou, no ale možná se nad tím ještě musíme zamyslet, musíme si to prohovořit, zda takový druhý text bude mít negativní spíš eh, význam nebo ne. Pak čtvrtý odstavec a zavedení pravidla jedno zavést, jedno zrušit. Jedna věc je legislativní návrh, totiž právě, že tady jde o to, že by se nový návrh mohl prosazovat jenom když už jeden zrušil, tady si myslím, že jako univerzální pravidlo to nelze. To se přece musíme vždy zamyslet nad tím, zda je něco eh, tímto zlepšuje. Zda se tedy celek tím vylepší. A pak posouzení dopadů, které musí tady eh, ten relevantní výbor provést a Eh, účetní důr, že se tím musí zabývat tady v tom stanovisku. Možná bychom mohli rovněž se zabývat otázkou informovanosti občanů. A uh, eh, SMP a eh, banka účastníků na trhu, to tady chybí. Ty informace poskytované internetovými portály a tak. Na to nesmíme zapomínat. To opravdu občané musí být vždy o takových právních předpisech dobře informováni. Děkuji. A nyní paní Weiler za socialisty. Ano, prosím. Já, <clears throat> ich möchte auch. Děkuji. Chtěla bych také pokratulovat Denisovi prakticky nemám žádná slova kritiky, spíše několik doplňků, jakož předřečnice. Podobně jako paní Pastos mám takový dojem, že tady mnoho věcí probíhá zdvojeně. My vždycky Předáváme návrhy právnímu výboru. Právní výbor sbírá všechno, co se týče dopadu, zmenšování legislativní zátěže a potom dojde někdy eh, k hlasování. Prostě vždycky eh, se snažíme soustředit se na jednu tematiku, ale potom nemáme žádné echo, nemáme žádnou zpětnou vazbu od právního výboru. Nemá cenu, abychom neustále vypracovávali názory na a předávali je právního výboru a ten nekoná. To byl první bod. A druhý bod, to je bod číslo čtyři. Já si myslím, že tady zacházíte příliš daleko když se hovoří o tom, že musí jedno eh, pravidlo být zavedeno a jedno zrušeno. Tak jako paní Pastu se domnívám, že je to příliš schematické a zachází to příliš daleko. Existují eh, návrhy na zjednodušení, které jsou účinné a vhodné, ale eh, to neznamená automaticky to pravidlo jedno zavést, jedno zrušit. Přečetla jsem se, že komise učinila 240 takových návrhů na zjednodušení a já bych se ráda dozvěděla, kde se o těchto návrzích můžeme něco dočíst. Zda jsou to důležité návrhy, anebo eh, ne. A sedmnáctá zpráva o, eh, od komise týkající se lepší právní úpravy a zjednodušení, ta by měla být zajímavá, protože jde o to, aby o těch sporných tématik jsme znali přesně dopady určitých nařízení. V Německu diskutujeme o tom, jak přeskoumat některé návrhy, jako například právo k opůdě nebo k půdě bod 7, to je zcela jasné, musíme to posuzování dopadů přeskoumávat vyváženým způsobem a důležitý je také eh, bod číslo 8, což znamená lepší eh, formuláře, lepší finanční předpisy, které upravují financování s cílem snížit eh, administrativní břemeno. Pro mě je důležité, a tady k tomu udělám asi pozměňovací návrh, že co se týče eh, inteligentní regulace a zlepšení tvorby právních předpisů bychom měli vždy konzultovat veřejnost. Děkuji. Děkuji. Pan Mandes. Eh, good to hear that at the end... Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že nakonec se shodneme na tom, že jsme všichni liberálové. Denisy, paní Vajárová, skvěle. Chci podpořit právě to, co tady zmiňuje Denis v tom úvodu. Zejména jsem rád, že se tady hovoří o MSB. A upozorně na to rovněž, co by právník právě se shodují v tom, že musíme znát práva, abychom věděli, jaká je jejich hodnota. Tedy ano, lepší publicita, lepší informovanost malých středních podnikatelů o tom, s čím přichází nám, protože si myslím, že 80% z nich ani vůbec neví, že pro ně pracujeme, že v jejich zájmu tady děláme jednotný trh a pak nás nepodporují právě jenom z nevědomosti. Takže doufám, že i pan Barně dnes odpoledne se soustředí na otázku informovanosti a osvěty. Takže to je jedna věc. Další věc, kterou tedy rozhodně jsem ochoten podpořit, je, že i dokonce i europoslanci, my vždy podáváme hodně pozměnci návrhu a to té legislativy dělá takovou zapeklitost. A já, co byl liberál, jsem vždy pro méně legislativy, ale lepší legislativu. Slyším mnoho stížností od malých středních podnikatelů, kteří se snaží podnikat například přeshraničně a pak říkají, co my vidíme. Ty směrnice, se kterými vy přicházíte, si každý členský stát provádí na jiné úrovni, takže vlastně ten vnitřní trh vůbec neexistuje jako jediná věc. 11 let se snažím pracovat pro eh, lepší eh, právní úpravu. Rovněž profesor Monty se tím zabýval. Tady možná bychom právě v té zprávě měli upozornit na to, že by se měl snížit počet eh, směrnic, eh, protože to souvisí se subsidiaritou. A pouze v případě, že existuje celoevropská zákonná úprava, tak bychom měli sáhnout eh, k nařízení a zbytek nechat členským státům. Děkuji, panu Andersovi. Já už tady nevidím nikoho, kdo by se nám hlásil o slovo. Ani už tady nevidím tolik eh, členů výboru. Tedy předám slovo panu De Jong, protože tady nemám ani komisi, ani radu. Děkuji za všechna. Tato příspěvky jsou velice užitečné, velice konstruktivní. Děkuji. Odstavec čtyři, Nechci bych obviněn obviněn o to, že jsem se stal liberálem. To by mě teda opravdu působilo problémy u mě doma. Ale ono je to složitá věc totiž. Ale chtěl jsem tady něco signalizovat. Totiž tím pravidlem jedno zavést, jedno zrušit, jsem nemyslel tím, že se to dá uplatnit obecně. A pokud najdete jiný text, kde se říká, nechceme nová pravidla s výjimkou případu, že jsou absolutně nezbytná a chceme všechna pravidla ponechat pouze pokud jsou tedy absolutně zásadní povahy. Takže možná to vyjádříme trochu jinak. Tady určitě nějaký kompromis najdeme. Informovanost. Rovněž o legislativě. Tam už v minulosti nějaká zlepšení se konala, ale tak, jak řekla i paní Weilerová, stále ještě je obtížné to na tom internetu najít pokud bychom mohli doporučit něco, co velice jednoduše něco vysvětluje právě někomu, koho zajímá specifická konkrétní legislativa a chce to najít na evropských internetových stránkách, to by opravdu bylo velice prospěšné. S tím nemohu než souhlasit. A co ještě? Ta myšlenka nařízení než směrnice já jsem to vždy u pana Mandersa podporoval, když s tím přicházel. Já s ním souhlasím, že směrnice opravdu znamenají rozdílné výklady a nařízení jsou možná takové um, lepší do budoucna, ale musíme na to najít nějaký způsob. Stejně jako u toho pravidla jedno zavez, jedno zrušit nemůže to být univerzální. Někdy má směrně své místo, ale já jinak sdílím názor, že je to svízelné ale tady si myslím, že všude. Prostě najdeme nějaké řešení, ať už kompromisní text nebo něco dodáme. Děkuji. Děkuji. Pan de Jongvi, mohl byste mi potvrdit, že Huta je tady správná, 20. Eh, duben, 12 hodin v poledne pro podávání pozměnící návrhu. Dobrá. Hlasování ve výboru 24. května a hlasování ve výboru pro právní záležitosti 20. června a na červenci, v červenci to půjde na plenární zasedání. Potvrzujete to? Říkám to správně? Výborně. Tak, tak to je krásné, že bych Rozumíte italsky mimochodem? Ano, vy se tady koukáte, vidíte to? Tady tolik lidí rozumí italsky, to je znamenitá věc. No, tak dnes odpoledne znovu eh, budeme pokračovat s panem komisařem Barnierem v 15 hodin. bude výměna názoru a hlasování. Práce na 2011, 12, Single Market a tak dále a jinak dobrou chuť.